Tlumočníci jsou již 30, 36. den ve stávce proti jednostrannému nastolení nevyvážených a neférových pracovních podmínek ze strany administrativy. S politováním oznamujeme, že tlumočení dnes tedy bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu, to je nejpozději v 18.30. Děkujeme za pozornost. Bien, donc euh, nous remercions euh, nos interprètes qui euh, sont un peu contraints, mais qui euh, nous permettront. Takže děkujeme tlumočníkům, eh, kteří jsou tady sice nuceně, ale budou nám tedy takto pomáhat eh, během dnešního odpoledne. No a podle našeho jednacího pořadu máme nyní zprávu paní Gesine eh, Meissner. Děkuji. Já myslím, že tady ti stínoví zpravodajové jsou tady. A já už se těším na práci na této zprávě o přístavní zařízení pro příjem odpadu z ochrany z lodí. A de facto mm, bych eh, možná i komisi pochválila, poněvadž její návrh eh, u nás narazil víceméně na souhlas s drobnými změnami a to platí také pro výbor Envy, eh, kde je zpravodajem pan Bas Eichaut. My tady spolupracujeme, eh, což není tak úplně obvyklé, protože jsme z za různé strany, ale Eh, jednoduše a prostě se shodneme na tom, že tomu není mnoho co vytknout. Čili tolik úvodem a nyní k detailům. Tak tu zprávu máme, máme ji zatím tedy v angličtině, což eh, předpokládám, že eh, většinou si to byli schopni přečíst. Já jsem všem v té původní zprávě provedla určité změny a já předpokládám, že i vaše pozměňovací návrhy půjdou stejným směrem. Jednak tedy máme zemi, země, které nemají žádné přístavy a teď eh, by z toho vlastně měly být vyloučeny. To je otázka, jestli ano nebo ne. Třeba my teď máme rakouské předsednictví a tam tedy vlastně oni nemají přístavy, hm, tedy odhlédneme-li od přístavu říčních, čili to je jedna věc. Druhý bod. Eh, platí pravidla IMO, to znamená Mezinárodní organizace eh, pro lodní dopravu. To vlastně jednoduše prostě platí. Že? A já jsem si myslela zatím, že to vše, co je dohodnuto dle MAPOLu, je také eh, ekologické. A teď zjišťuji, že to tak není. Takže je eh, skutečně je možné tedy podle toho nějakým způsobem eh, i na moři se zbavovat odpadu do vody. Eh, nicméně úprava pro řeky v Evropské unii máme daleko přísnější pravidla toho, co je a co není možné. A já bych si skutečně přála, aby s podobnou přísností se přistupovalo také k vodám námořním, vodám mezinárodním. Takže tady by mohla být komise trošku ambicioznější eh, při změně Marpolu. Eh, to bude, proto bude příležitost eh, v říjnu na zasedání IMO. To je jedna věc. Druhá věc, Tady se neuvažuje s tím, čemu se říká fishing for litter, to znamená aktivní v úvozovkách výlov odpadů. Ehm, myslím, že v některých zemích to je, jako ve Velké Británii, a takže eh, tam se opravdu tedy rybářské lodě, mm, oni vlastně mohou tedy lovit i odpad a de facto jsou za to také odměňováni, takže eh, toto je třeba nějakým způsobem vyřešit. Pak je tady otázka množstevního omezení, což je vlastně něco, na čem záleží přístavům. Jestliže tedy eh, jednoduše a prostě zaplatíte poplatek jako loď a pak se můžete zbavit všeho, co máte na palubě, tak samozřejmě, že to by bylo nejjednodušší. Prostě jednorázová platba a také eh, je to pobítka k tomu, aby se úplně všechno vykládalo přímo na té, z té lodi na zem. Nicméně Eh, existuje také eh, odpad, který je nebezpečný, nebo odpad, který je něčím zatížený, tam nějaká příměs. Čili to je otázka, jestli mm, by se tady měla zavést nějaká omezení, nebo prostě, když jste zaplatili 100%, tak se můžete zbavit 100%. Další věc, která ještě předmětem diskuse a ještě nevím, jak to eh, dopadne v radě, Sice jde o to, zda skutečně je nutné vyložit veškerý odpad, než loď opustí poslední přístav EU. Teoreticky by se mohlo stát, že ten poslední přístav je malý, který už je přetížen. A ten další by byl potom třeba britský e, přístav, který je schopen se s tím poradit daleko snáze. Čili já bych skutečně e, byla proto, abychom to udělali tak, aby e, odpad, který se nachází na palubě, byl řádně, řádně zpracován na zemi a ne potom někam vyhodit do moře. Čili tady je třeba pracovat s výjimkami. To jsou ty nejdůležitější body. Já Osobně jsem eh, eh, si naplánovala na léto několik návštěv přístavů, protože ony ty přístavy jsou různě vybaveny eh, různými těmi zachycovacími zařízeními. Samozřejmě třeba Hamburg, ten mám blízko, tam je vybavení úplně všechno, co si dovedete představit. Jsou dokonce tam mají takovou automatizaci, že vám i automaticky eh, vydají eh, potvrzení, co všechno jste tam vyložili. No a pak, a to je důležité pro loděře, eh, jsou lodě, kde už přímo na palubě se třídí odpad. No a pak přijete do přístavu a tam se to všechno vysype do jednoho kontejneru. To samozřejmě nejde, to už to, Eh, dělení nebo třídění odpadu se musí zachovat. No a ještě poslední věc, která je taky eh, blízká mému srdci, to je ten balt a potom tady ty skrabr, skrabry. Eh, já jsem si taky myslela, že toto jsou prostě ty, tyhle ty, ty pračky, které, ve které tedy se ten nepořádek váže na kysličník seřiditý a, a pak tedy z toho vychází čistá voda. No, Ono skutečně eh, je možné nasazovat mokré skrabry na zachycování eh, na, zachování, eh, na zachycování síry z vzduší. No a to potom, jak si v některých zemích je možné prostě to vylít do vody nakonec, tož jak si je potom zbytečné. Tak já se těším na další diskusy a jsem přesvědčená, že se nám to podaří eh, dotáhnout dokonce ještě v tomto mandátu a já doufám, že tedy tady eh, budeme schopni zajistit eh, čistotu na pevnině a vybavit si ty přístavy, jak mají být. A těším se na spolupráci na stínových zpravodajích. Děkuji vám, paní Meissner. A nyní stínoví zpravodajové dostanou slovo, takže nejdříve EPP. E, paní Klem. E, já chci poděkovat e, paní Meissnerové. Myslím, že to je velice účinné, velice pěkné to, co navrhla. Chtěla bych za to poděkovat. My jsme v tomto výboru se celkem zhodli na obecném konsenzu a ty návrhy vítáme. Já bych se jenom chtěla vyjádřit několika pozměňovacím návrhům. E, třeba je tady dvacítka, to je, myslím, docela pozitivní návrh, e, který e, uznává, že de facto ne všechny lodi budou schopny se prostě vyložit veškerý odpad, nežli opustí Eh, poslední přístav EU. Čili tady ten návrh paní Meissnerové, myslím, že eh, je rozumný. A čili eh, měli, měli by být schopni tady ty lidi pokračovat mimo EU, i když nevyloží úplně všechen odpad. A samozřejmě potom je to také otázka těch odlehlejších částí a jejich možností. Také pokud se týče těch eh, malých a odlehlých přístavů, eh, kde není eh, příliš velký provoz. tyto by měly být vyjmuty z určitých povinností, což je tedy velice dobře, ale tady to musíme ještě projednat a musí tam být naprosto jasno, aby se vědělo tedy, které ty které to zařízení na zpracování a vyložení těchto odpadů je adekvátní a které není. Čili eh, tak, abychom v podstatě neměli nadměrné požadavky na ty malé a drobné přístavy. Eh, dále, eh, pak bylo řečeno, ta pasivní, pasivní výlov nejenom ryb, ale také odpadů, v podstatě je zásadní, abychom tady pozvali k tomu, aby to, co se připlete do síti, bylo přivezeno na a potom řádně zpracováno jako odpad. A ano, bude třeba tady vymyslet finanční mechanismus, který by byl motivační tak myslím, že to je vítané a tím bychom také jaksi motivovali k tomu, aby se eh, nevyhazoval odpad do moře. Eh, dále je to pobřežní rybolov. Tady také zpravodajka navrhuje eh, různé, různé motivační nástroje a dále ten požadavek aby se hlásily ztráty na eh, rybo, rybářském vybavení. Tak eh, já nevím, tady potom ten, ten eh, reporting do 24 hodin, to by asi bylo příliš restriktivní, zejména pro menší plavidla. Pokud se týče nepřímého poplatnění, tak to eh, de facto jde zase o to, aby se ty eh, eh, přístavy nezatěžovaly příliš velkými náklady. Čili já myslím, že tady je určitý prostor v článku 5 pro spolupráci mezi přístavy. A to je zase jaksi otázka pro diskusi. Komise, pokud tomu správně rozumím, e, je tady návrh 100% nepřímého spoplatnění e, bez nějaké specifikace množství. To mm, de facto mm, my jsme, my jsme ještě zcela potom nediskutovali, ne, nefinalizovali to, čili mm, tady by mě zajímalo, e, jak se k tomu stavíme tady dále. A to jsou články 9 a 10, které se týkají vedlejších produktů a toho, jakým způsobem se mají také eh, pálit a pak jsou tady další představ, eh, předpisy eh, eh, zemědělské a tak dále, se kterými se to stýká. A problém je, že tady máme tady různé definice a to, že prostě tady snažíme také zavést další definici, tak to možná na to pozor. Já také vítám pozměňovací návrhy, které se týkají takzvaného Eh, takzvané zelené lodní dopravy. A to se týká de facto eh, přílohy k Marpolu, kde tedy opravdu je eh, jasný, jasný pokyn o tom, jak je to tedy s vykládkou odpadu v přístavu. Takže já myslím, že tolik ke mně, eh, tolik ode mě k tomuto tématu a já tady mm, předpokládám, že skutečně paní Masné bude mít tady hodně práce v létě, když to tady bude přímo na místě zjišťovat. A já už se tedy těším na eh, zářijové zasedání sněmových zpravodajů, kdy já doufám, že budeme pokračovat směrem k dohodě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní za SAD. Děkuji. Dar și sublinierea pe care a făcut-o e foarte importantă. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, myslím, že to, co tady řekla eh, paní kolegyně, důležité. pravděpodobně samozřejmě dojde k nějakým vyjednáváním. Já teď se nechci vyjadřovat úplně ke všem pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Nicméně mám několik připomínek, které se týkají záležitostí, o kterých si myslím, že je třeba ještě vyjednávat a budeme schopni dosáhnout nějakého kompromisního návrhu. Já samozřejmě také předložím pozměňovací návrhy a myslím si, že obecně je třeba si vyjasnit určité extrémy. Například neexistuje žádná definice takzvaného green shippingu. To znamená, tady bychom potřebovali nějakou skupinu odborníků, která určí, který typ lodí může spadat do této kategorie. To je minimálně teda jedna z, jeden z těch návrhů, které předložím a které tedy doplní ty návrhy paní zpravodajky. Dále, já jsem také samozřejmě proskoumala ty pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří nalézt dobré kompromisní návrhy. Ale chci říct ještě jednu věc, co se týče toho znečištění. Znečištění prostřednictvím odpadů, eh, z, které jsou v Dunaji nebo v Černém moři, to jsou všechno odpady, které samozřejmě také mají velký environmentální dopad a mají také velký dopad na všechny splavné řeky v Evropské unii protože to, co chceme, je samozřejmě směrnice, která zabrání znečištění a bude co nejkomplexnější a bude pokrývat co nejvíce oblastí. V souvislosti s tím, o čem jsme vyjednávali, vyjednávali s komisí, proč se tady nevybírají poplatky, které by zohledňovaly množství produkovaného odpadu. Nicméně je třeba se zaměřit na to, jakou hierarchii odpadu budeme chtít vytvořit. Protože já mám například pozměňovací návrh, který takovouto hierarchii nastavil. Protože samozřejmě jsou odpady, které mohou mít agresivnější a negativnější dopady než jiné. To znamená, já si myslím, že tady je třeba se podívat na tu možnost, jak vlastně propojit částku kterou bude třeba zaplatit, a druh odpadu, který generují určité lodě. To znamená, že kromě tedy typu odpadu potřebujeme ještě sloupec, který bude na základě evropského kódu určovat druh odpadu. Pokud vím, tak zástupci komise nic proti tomuto návrhu nemají. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby tedy v tomto druhém sloupci opravdu byly ty kódy podle evropské klasifikace odpadů. To si nemyslím, že by v rámci té druhé přílohy formuláře mělo produkovat nebo mělo vést k nějakým problémům. Dobrá, já jsem spokojená s mnohými pozměňovacími návrhy, včetně tedy návrhu číslo 10, který se snaží vysvětlit čem spočívají nebo co to znamená odpady z cateringu a poté ještě pozměňovací návrh číslo 21, který předkládáš. To je pozměňovací návrh k původnímu znění komise. Teď to nechci předčítat, ale samozřejmě předložím svůj eh, návrh v této souvislosti. Dále 23. Ano, dobrý pozměňovací návrh. Můžeme tady snížit daně, pokud půjde o krátké vzdálenosti u komerčních lodí a poté ještě pozměňovací návrh číslo 22 který tady vlastně manipuluje s pojmem nebezpečný charakter odpadu. To si myslím, že je velmi vhodné a příznačné. Stejně tak souhlasím s pozměňovacím návrhem 24 týkající se článku 8. Tady komise chce vlastně přijmout doporučení páté přílohy Marpolu. A vlastně skončím tím, že řeknu následující věc. My se tedy na to vrhneme, předložíme to. Doufám, že se nám podaří najít nějakou dohodu se stínovými zpravodaji, ale myslím si, že by bylo důležité komisi navrhnout tu lhůtu pro implementaci. Já si myslím ale, že ta tady navrhovaná je příliš krátká, druhá polovina 2018. Já si myslím, že rozhodně tady musíme hovořit o minimálně roku 2021, protože musíme být reálně. Já si nemyslím, že není dobré nastavovat lhůty, které nemůžete dodržet, protože já si myslím, že to by v podstatě nutilo mnoho států chovat se tím nestranným způsobem, takže to je třeba zohlednit v každém případě a úplně. Nakonec chci poděkovat paní zpravodajce, všem stínovým zpravodajům a já doufám, že se nám opravdu podaří najít opravdu velmi dobré řešení, které bude vycházet opravdu z toho původního návrhu komise. Děkujeme paní Grapiny, pan Van Dálen jménem, jménem ECR. Hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Všichni jsme hodně nadšení tímto návrhem a řekl bych, že to je proto, že ten návrh je prospěšný našemu životnímu prostředí. Je to udržitelný projekt, který prospěje životnímu prostředí a proto naráží na takový konsenzus. Já bych rád řekl, že je potřeba začít hned od začátku, tedy například u obalových materiálů. Těch je potřeba používat méně. Obalů máme dnes až moc. I když už se zcela legitimně můžeme ptát, zda bychom nemohli postupovat nějak jinak. Každopádně je zde konsenzus k hlavním bodům. Zpravodajka už to řekla, například ten takzvaný výlov odpadků, o tom hlasoval eh, výbor pro rybolov eh, zrovna dnes dopoledne. Šlo tam vlastně o to, že rybáři vyplouvají ne, aby lovili ryby, ale zkrátka pouze, aby sbírali odpad nebo nebo staré rybářské sítě, které klesly na mořské dno a tam zkrátka leží. To je, myslím, velice důležitá věc. Spravodajka už o tom hovořila. Já osobně vím z výboru pro rybolov, že toto téma bude ve středu zájmu. Rád bych se vyjádřil ke třem věcem. Za prvé vynucování práva, což je tradičně problém v Evropské unii a to v celé řadě oblastí. Více regulace může být dobrá věc, ale řekl bych, že hlavní slabinou EU je vynucování těchto regulací. A to musí být na bedrech členských států. Vím, že komise se hodně spolehá na Evropskou námořní agenturu, ale já bych řekl, že míč je na straně členských států. Slyšeli jsme tady o vnitrozemské plavbě, eh, například u nás v Holandsku máme velice extenzivní síť, která byla v této oblasti vytvořena a síť také na sběr odpadu. Je to skvělý systém, funguje velice dobře a ten by bylo možné implementovat tak, jak je i v jiných státech. Pojďme udělat to, co je zapotřebí, pojďme vyzvat členské státy, aby se ujali své odpovědnosti. Členské státy neustále hovoří o pařížské dohodě, o ochraně klimatu. A teď je na čase, aby také dokázali, že to myslí vážně, že to nebudou pouze slova. No a pak ty různé druhy přístavu, například periferní přístavy a co se tam má dít. Myslím si, že se musíme zaměřit na definice v rámci TNT a využít právě ty v pozměňovacím návrhu třeba 18, tam je na to určitý odkaz a řekl bych, že to je správná cesta vpřed. A nakonec, to už tady také zaznělo, ty nepřímé poplatky. To je pro určité přístavy problém. U určitých přístavů máme riziko, že eh, lodě budou přivážet daleko více odpadu, než kolik ten přístav zvládne zpracovat kvůli tomu stoprocentnímu poplatku. Takže možná se budeme muset zaměřit na ještě další navýšení poplatku, například pro nebezpečný odpad nebo odpad eh, vykládaný mimo úřední hodiny nebo tak něco. Eh, jde o to, aby platil ten, kdo znečišťuje ve finále, aby to nebyl přístav. Aby přístavy nemuseli řešit enormní množství odpadu. Takže to je podle mě směr, jakým bychom se měli v rámci pozměňovacích návrhů ubírat, paní předsedkyně. Spravodajka každopádně odvedla excelentní práci. Předložíme pozměňovací návrhy, ale nebude jich mnoho. Pan Taylor má slovo za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych poděkovat také Gezíne za práci na tomto návrhu zprávy. Podle mě to je hodně slibný začátek. Velice rádi jsme tam viděli tak eh, široký záběr zdrojů odpadu. Rádi jsme byli, že se uznává, že je potřeba ponoukat členské státy k tomu, aby eh, prosazovali eh, například odpadní pytlem. Odkazy na jaksi krátké trasy námořní přepravy, to je vítáno, byť to nebylo příliš rozvedeno, doufáme, že to zůstane i v té finální zprávě. Také bychom rádi pokračovali se zákazem vykládky všeho druhu odpadu na moři, včetně lodního odpadu, balastových nádrží, eh, skrabrů s otevřeným cyklem. A to jak na moři, tak na eh, offshoreových platformách. No, takže vítáme i to řešení pro financování co, celého toho systému. Musí to být systém, který nabídne pobídky pro uh, Eh, odvoz odpadů do přístavu a případně také bude disponovat pokutami, pakliže to bude nutné. Je potřeba zajistit striktnější harmonizaci napříč členskými státy a eh, zajistíme, budeme se snažit zajistit, aby eh, tyto sankce byly v souladu s naším závazkem vůči mořím, vůči pařížské dohodě, vůči dobrému klimatu a životnímu prostředí. No a nakonec bych se chtěl zeptat, zda náhodou Evropská agentura pro námořní bezpečnost by v této oblasti nemohla získat dodatečnou kompetenci. Takže děkuji komisi za návrh, děkuji za velice slibný začátek, za slibný návrh paní poslankyni Meissnerové. Děkujeme vám. Než dám slovo paní González Pons, ráda bych přivítala skupinu pana Krámra, skupinu návštěvníků pana Krámra, je to 30 osob, které jsou už usazené u nás v místnosti, jsou konkrétně z Evropského školicího centra eh, pro pracovníky v oblasti železnic. Vítejte. Dnes se o vláčkách jistě e, sice hodně mluvit nebude, budeme mluvit spíše o námořním sektoru, ale přesto vítejte, prosím, potlesk. Voilà. Madame González, maintenant c'est à vous. Tak, paní González, teď máte slovo vy. Muchas gracias, presidenta, pues aprovecho. Děkuji, děkuji paní předsedně, také využiju tuto příležitost a také pozdravím naše hosty. A i když dnes eh, o železnici nebudeme hovořit, tak eh, chci říct, že my minimálně jako naše skupina hodně bojujeme právě za podporu železniční sítě na území EU. Já bych velmi ráda poděkovala paní zpravodajce Meissner za všechnu její práci, kterou odvedla v rámci tohoto tématu. Myslím si, že přispěla do debaty velmi zajímavými eh, prvky a rozhodně většinu těch prvků můžeme my jako politická skupina podpořit. Je tady ještě pár aspektů nebo prvků, které je třeba ještě více upřesnit. Například ve chvíli, kdy hovoříme v podstatě o těch výjimkách pro malé přístavy nebo pro vzdálené přístavy, tak tady si myslím, že možná není úplně nezbytné prostě vykopnout ten míč a čekat, eh, kam ho vykopne nebo dokopne dál komise, ale prostě přijít eh, s nějakou přesnější definicí sami. To znamená, kdo by byl vyňat z té povinnosti nebo na koho by se vztahovala ta výjimka. A dále, co se týče těch krátkých eh, plaveb ve chvíli, to znamená, hovoříme tady o snížení poplatku právě pro ty krátké cesty. Tady si myslím, že taky to musíme zcela jasně upřesnit. Eh, o co nám jde? co tady chceme, co by to znamenalo eh, krátká vzdálenost, jestli to bude jaksi nějakým způsobem omezeno podle počtu eh, kilometrů, anebo se to bude vztahovat na nějaké konkrétní typy lodí, konkrétní typy přepravy, dopravy a poté bych také ještě uh, řekla něco, co už jsem říkala v minulosti, tak v první řadě chci říci, že samozřejmě je třeba zajistit povinnosti a práva pro všechen personál, to znamená opravdu všechen personál, který pracuje v přístavu, to znamená ne pouze eh, Nemůže se to vztahovat pouze na ty, kteří nějakým způsobem manipulují se odpadem, ale opravdu na všechny, kteří, kterých se to týká. Dále, ve chvíli, kdy hovoříme o inspekčních cyklech, tak tady si myslím, že musíme hovořit o možnosti nějakých jaksi eh, náhodných eh, kontrol, což jistě efektivní bude. A poté eh, rozhodně také kapitola týkající se sankcí, která by byla trošičku direktivnější. A aby se tady hovořilo také o sankcích, které by se týkaly v podstatě toho, co je v souladu vlastně se sankcemi za porušení ohrožení veřejného zdraví či ohrožení životního prostředí. Takže na závěr samozřejmě všem eh, děkuji, děkuji paní zpravodajce a děkuji všem a také přeju krásné léto i všem našim tlumočníkům. Děkuji, děkuji paní González. Paní Bilbao, máte slovo. Jste na řadě. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. V první řadě také samozřejmě děkuji Gesine Meisner za její práci a jelikož máme v rámci výboru PESK naše stanovisko, tak bych chtěla, aby se tady hovořilo také o rekreačních a rybolovných eh, lodích. Nicméně tady nechceme samozřejmě nikoho kriminalizovat. A to znamená, aby tady z toho nevyplynulo, že eh, rybářské lodi jsou ty, které přispívají k největšímu množství eh, odpadu. To znamená, uvědomme si opravdu, že ten odpad nepochází převážně z těchto lodí, které také částečně nebo vlastně odvádějí opravdu velmi důležitou práci a které také separují ten pasivně ulovený odpad. To znamená, je třeba tady dělat rozdíl mezi odpadem, který je vyloven pasivně a aktivně. Já si myslím, že rozhodně by bylo dobré podpořit opatření, která budou vést k tomu, že se bude sbírat ten nechtěně eh, v moři umístěný odpad. Ale chci říci, že velmi často prostě rybáři, kteří loví, tak také vyloví odpad, se kterým potom řádně nacházejí, jak si nakládají. Takže v tuto chvíli už máme zkušenosti se, s různými plány eh, se řízení odpadů v různých eh, přístavech. Eh, samozřejmě je možné, že ne úplně vždy jsou ty kapacity dostačující, ale někte, nějaké plány už existují a rozhodně si myslím, že je třeba se zaměřit právě na společné plánování při schromažďování společného odpadu. Co se týče těch vzdálených oblastí a kromě toho tady také máme někde některé pozměňovací návrhy k té zprávě ve výboru pro rybolov. Myslím si, že je třeba tady hovořit o těch velmi vzdálených okrajových oblastech. Rozhodně je třeba se tady podívat také na speciální opatření, finanční opatření a finanční pomoc právě pro tyto odlehlé vzdálené oblasti, které v podstatě by měly mít možnost mít taková to přístavní zařízení i přes nedostatek jaksi finančních prostředků z jejich zdrojů. Musíme se uvědomit, že tyto vzdálené oblasti jsou například velmi důležité právě z, ohled, z úhlu pohledu eh, cestovního ruchu. To znamená, velmi často jsou to eh, Eh, území, která už se velmi dlouho hodně zaměřují právě na recyklaci, na oběhové hospodářství, na opatření, která jsou přátelská k životnímu prostředí a proto by bylo velmi důležité právě tyto regiony podpořit. mám na mysli mimo jiné také Kanarské ostrovy. Eh, samozřejmě potom také říční eh, doprava, protože i tady, tady samozřejmě hovoříme o aspektu, který přispívá k znečišťování životního prostředí. A co se týče tedy těch lhůt, tak tady si myslím, že rozhodně bychom měli zůstat realističtí, protože to musí být proveditelné v rámci nějaké reálné lhuty. A dále, co se týče regionu protože regiony s pravomocemi, s kompetencemi jsou ty regiony, které vytváří nebo stojí za těmi eh, plány řízení a zprávy. Těžko budeme schopni řídit a hospodařit s odpadem, aniž bychom s úzce spolupracovali s místními a regionálními úřady, do jejichž pravomocí spadá právě odpadové hospodářství. Takže rozhodně, rozhodně samozřejmě z úhlu pohledu teď eh, výboru pro dopravu a pro pro rybolovu se tomu budeme dále věnovat, ale nesmíme zapomenout na další zúčastněné strany. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Bilbao, pan Vin van de Kamp, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tady jednu připomínku a jednu otázku. Já jsem kolikrát hodně nervózní, když se hovoří eh, o malých lodích a malých přístavech. protože víte, pro mě vždycky to, co je menší nebo malé, je velmi důležité, protože to malé může být velmi efektivní také. A e, podívejte se, vezmeme si například Dubrovník jako příklad. Je to námořní, je to přístav a vlastně byl by pokryt touto směrnicí. Ale z důvodu vysoké oblíbenosti turistů. Vlastně ty lodě, které přijíždějí, přijíždějí k, do Dubrovníku nebo na španělské napo, nebo portugalské pr, e, pobřeží, jsou vlastně obrovské turistické lodi. Děkuji, děkuji pane Vin van de Kampe a slovo má komise. Je pravda, že je zcela jasné a viditelné i slyšitelné, že tedy tyto, tato zpráva rozhodně vzbuzuje velký zájem všech politických eh, uskupení. Takže v každém případě to, co chceme mít v moři, jsou ryby a ne odpady a všichni by se měli zhostit a převzít eh, zodpovědnost za své činy, hlavně ti, kteří tedy znečišťují. Tak, slovo dáme komisi. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Dovolte mi, abych v první řadě poděkovala paní zpravodajce a vám všem za neuvěřitelně dobré porozumění toho politického cíle této zprávy a všichni sdílíme ten stejný politický cíl. To znamená, my tady chceme nastavit opravdu ten správný rámec, který zajistí snížení znečištění, kterým který generují naše lodě. Samozřejmě, že je to součástí balíčku o oběhovém hospodářství, protože eh, někteří z vás v podstatě zmínili také jiné odpady, například plastové odpady, které stále představují větší a větší hrozbu. Komise samozřejmě sdílí toto eh, chápání či vnímání té nutnosti v podstatě podívat se na to vlastně, odkud ten odpad pochází, kdo ho generuje. Nicméně tato legislativa se dívá vlastně na ten jeden zdroj odpadu a tím jsou eh, lodě. Takže Eh, v rámci tohoto návrhu se snažíme sladit v podstatě ten evropský právní rámec do té maximální možné míry s tím mezinárodním eh, právním rámcem, protože pouze prostřednictvím tohoto souladu budeme schopni se podívat na další věc, o které jste mnozí z vás hovořili, a to znamená vnucování nebo prosazování toho práva. Musí to být tedy dostatečně jednoduché na to prosazování, protože pouze tehdy budeme moci zajistit implementaci. Pouze tak budeme moci hovořit tady o té implementaci toho nepřímého poplatku a jsem velmi ráda, že jste od mnohých z vás zaznělo porozumění v souvislosti s tímto principem nebo se snahou něco takového zavést. My jsme zjistili, že to je opravdu ta nejefektivnější nebo ten nejefektivnější způsob, jak přimět lodě, aby přivážely svůj odpad zpět na, do přístavu. Takže ne ten přímý vztah mezi množstvím odpadu a poplatkem, ale prostě poplatek, který prostě platíte vždy, vždy a který má, vás má pozbít tomu, abyste prostě ten odpad přiváželi zpět. Myslím si, že ta zpráva paní zpravodajky je opravdu velmi dobrá a v souvislosti s tím, co zde zaznělo, tak to bych všechno rozdělala do dvou oblastí. Za prvé, eh, snaha vlastně nějakým způsobem doplnit ten původní návrh komise, to znamená eh, doplnit to například o zátěžovou eh, vodu nebo o ty pračky s otevřeným cyklem. A myslím si, že je třeba si uvědomit, že toto jde nad rámec eh, Marpolu, jde to nad rámec IMO a tady v tuto chvíli se musíme zamyslet nad tím, zda se nám tady podaří prosadit opravdu to absolutní, eh, tu absolutní implementaci a co se týče těch praček s otevřeným cyklem, no tak to opravdu může být, může to být komplikované, může to být komplikované, když vím, že to je téma, které je velmi citlivé pro mnohé z vás, ale předtím, tedy než se k tomu dostaneme do podrobna, tak to chci zmínit jen tak. A co se týče těch dalších připomínek, otázek, eh, v souvislosti s tím eh, návrhem, tak se hovoří tady o těch výjimkách, o tom vynětí. Takže ty malé přístavy. Eh, je to součástí zprávy paní Meissner, ale zaznělo to tady i ze strany několika kolegů. Tady ta snaha v podstatě zavést tyto výjimky nebo to vyjmutí těchto uh, Eh, přístavů, tak tady v podstatě si myslím, že by mělo jít o to, aby prostě všichni měli své plány odpadového hospodářství což je něco, co se nevždy vyžaduje. Ale kromě toho to všechno lze také udělat jednoduše. To znamená, že všechny přístavy musí mít dostatečné informace aby všichni věděli, co dělat s tím odpadem, který lodi přivezou, lodě přivezou do přístavu. Hovoří se tady o vynětí přístavu které mají nějaký omezen, omezenou dopravu právě v, eh, co se, hlavně v souvislosti s cestovním eh, ruchem a poté samozřejmě také eh, provoz, který se týká teď konkrétně rybářských lodí. Takže samozřejmě ta otázka, která tady vyvstává, je, které přístavy by tady do toho spadaly či ne, ale samozřejmě nechceme, abychom vlastně tím naším návrhem dosáhli opaku. Komise co se týče těch, eh, té krátké eh, vzdálenosti, no tak samozřejmě je to třeba upřesnit. Ale samozřejmě ta eh, definice je velmi složitá, protože ono by to v podstatě jaksi znamenalo skoro výjimku pro úplně všechny lodi, protože my se většinou v souvislosti s tímto pojmem zabýváme pouze tím jaksi vnitrozemským, vnitrozemskou lodní dopravou. Kromě toho tady také zazněly připomínky v souvislosti s loděmi, které vlastně výjíždějí z Evropské unie, které by vlastně neměly vlastně tu povinnost vyložit všechen odpad eh, posledním evropském přístavu. Ano, šlo by to za předpokladu, že samozřejmě bude existovat potvrzení o tom, že ten další přístav mimo EU bude mít zařízení na zpracování odpadu. Já jsem si samozřejmě všechno eh, zapsala i všechny připomínky v souvislosti s EMSou. EMSA už dominuje nebo se nachází v tom návrhu Evropské komise. Myslím si, že některé požadavky z vaší strany je třeba ještě přeskoumat například to, co jste říkali v souvislosti s monitorováním možných eh, úniků eh, či vlastně eh, odpadu vyhazovaného na moři. Takže ne úplně úplně všechno budeme schopni asi zaintegrovat do eh, této legislativy, ale pokusíme se vlastně obsáhnout skoro to, co, co budeme moci. Mm, nemám moc času, ale možná, že bych radši v tuto chvíli skončila a pokud byste chtěli něco upřesnit, tak samozřejmě na to budu zareagovat, ale v každém případě zůstáváme i nadále nakloněni úzké spolupráci s paní zpravodajkou a se všemi, kdo o to budou mít zájem. Takže děkuji mnohokrát. Madame Meissner, la parole est à vous. Děkuji. Paní Meissnerová, máte slovo. Tak jenom eh, stručně mm, eh, vidím, že opravdu se tady hodně shodujeme. I tedy pokud se týče té přílohy, to je velice eh, důležité, to řekla Marie, a samozřejmě třeba ta Dunajská delta je důležité, jak vnímáme tedy ten předěl mezi mořem a řekou. Eh, jinak eh, odložení lhůty, to myslím, že není dobře. Eh, další věc, sběrný systém na řekách, myslím, že to je dobře, že to máme, to, tam se skutečně můžeme lecos naučit od jednotlivých zemí chtít. Já vím, že zelení by eh, do toho chtěli zahrnout také offshore platformy, což jsou mm, eh, ve určitém smyslu lodi. A tam jde tedy o eh, odpad z lodí. No, čili, ale, ale já vím, co, co myslíte, či musíme to nějakým způsobem vymyslet. že to je jasné. Eh, kolegyně z Guhe, já si teď eh, nepamatuju přesně jméno, eh, je pravda, že opravdu těch definic je třeba se trošku jaksi ujasnit, co je ten malý, odlehlý přístav, což je tedy mořská doprava na krátké vzdálenosti a tak dále, tak podobně. Já taky vím třeba, že se některými těmi věcmi zabývá také Eurofish, eh, to znamená také eh, výbor pro rybolov. No a eh, taky, že tedy malé přístavy se například mohou nějakým způsobem zapojit do spolupráce, aby ty kapacity byly dostatečné. Ano, já vím, malé přístavy, ty jdou tedy dohromady s malými lodmi mm, a všem ty nesmí být příliš tedy zatížené a tak dále. Jinak eh, pokud se týče cen a Dubrovníku, tak to, to nevím, to možná bude vidět eh, komise, ale myslím si, že ty, pra, eh, ty ceny se určují místně, že se to určuje každý členský stát sám. A komise, myslím, že je celkem mm, dobře, my jsme se bavili už před touto schůzi, že tady dobré je, že my jako parlament Eh, sice říkáme, že se v podstatě zhodujeme, ale jsou tady ještě detaily, které je třeba dopracovat. Takže já se těším na další spolupráci a, a eh, děkuji za dosávadní a určitě to dopadne dobře, děkuji. Děkuji, paní Meissner. Takže pozměňovací návrhy podávejte prosím do 18. července 12 hodin v poledne. A teď se dostáváme k veřejnému slyšení o diskriminaci distribučních kanálů v letecké dopravě. A já bych nyní prosila, aby první řečníci eh, eh, přišli na podium. To bude pan De Blas, pan Nolen, a Prosím, eh, přijďte všichni. Pan Klen, pan de Blust. Bienvenue. Michel Leblust, enchanté. Enchanté, bienvenue.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 Kolegyně, kolegové, a teď se dostáváme k velmi důležitému tématu, důležitému pro budoucnost letecké dopravy, zejména eh, v souvislosti s problémy vznikajícími z rozmanitostí distribučních kanálů. Tady hraje roli spousta aspektů konkurence, transparentnost, princip nediskriminace, ceny, to samozřejmě vás vždycky napadne jako první věc, že když tady, eh, tady se zavádí další poplatky při distribuci přes cizí distribuční systémy. Také eh, se hm, zastavíme u ECS, to je mm, tedy etického etického e, kanálu, e, etického kodexu. A budeme se zabývat také prodejnými kapacitami e, těchto firem a v podstatě to, co tady vnímáme, to není jenom změna, to je přímo revoluce a je zatím mimo jiné eh, také nová technologie. Eh, koupit si lístek nebo službu, to je něco úplně jiného, než na co jsme byli zvyklí ještě před pár lety. My tady máme spoustu služeb, které se eh, navíc eh, dodávají eh, k letence a de facto má to být jakási personalizace, ale zároveň to znamená spoustu dalších dat. Čili otázka je, co s tím vším eh, ještě souvisí, jaké jsou tady eh, rizika a podobně. Máme tady proto experty, eh, kteří nám k tomu něco řeknou. A začneme první kolo. Takže to bude o tom, jak je to s těmi kanály a e, eventuálně se jejich historií. Pan Avers e, je členem organizace IATA a já ho tady vítám. E, vítám taky pane, pana Deblusta, který je generálním témníkem a zástupcem cestovních kanceláří Eh, eh, pak eh, tady máme další hosta z společnosti Flying GmbH a dále pan Nolan, který je ředitelem u společnosti Sky Scanner. Já vás všechny vítám a než eh, tedy začneme, tak eh, několik technických poznámek. Takže každý z řečníků nám tady eh, nabídne svoji prezentaci, maximálně 7 minut, budu to přísně sledovat, protože je třeba dát také řeč poslancům a zároveň tady budeme mít také ještě druhé kolo. Dobrý den, já jsem Olivier Aures z IATA. E, my tedy e, zastupujeme e, letecké společnosti, která, které se dohromady staly za 80, 83 celkového letového provozu. My víme, že máme tady problém v distribuci, protože máme úzké místo mezi nabízejícími a e, kupci. A mezi nimi e, to jsou různé e, počítačové rezervační systémy. To je technologie, kterou využívají cestovní kanceláře a přes kterou nakupují své lety. No a Eh, problém je v tom, že v podstatě máme pouze eh, tři platformy. Je to Amadeus, který má 600% Travelport a ještě jedno z 15% Sabre. No a eh, to je vlastně, to obsahuje letecké společnosti, které mají 80% trhu. Problém je tady, že eh, tyto agentury většinou využívají CRS a je třeba tedy, aby všechny eh, společnosti letecké se tedy eh, také registrovaly zde. Například ve Spojených státech existuje velká firma, která dostává stovky milionů incentiv, tedy pobídek od CRS. Kontrakty CRS vlastně reflektují to, že zde máme velmi malou eh, konkurenci. Eh, vybírá se poplatek od, eh, třetí, od 3 do 10 eur za flight. To znamená, že když někdo chce prodat vnitřoevropský let, může tedy platit až 40 euro za letenku, která má hodnotu 100 eur a je to prostě dáno tou velkou eh, koncentrací. No a navíc eh, je tady ještě podmínka, že eh, aerolinky se nemohou svobodně prodávat své lety, mají prostě určité omezení. Takže výsledkem je to, že potom aerolinky eh, nemohou nabízet sami eh, levnější eh, letenky. No a nezbývá jim, než tedy vyjednávat s těmito systémy CRS a ty pak mají tedy velkou sílu a mohou také, také si vznášet tyto poplatky. Eh, aerolinky se snaží změnit distribuci ve prospěch spotřebitele. Eh, to ovšem eh, oni mají k dispozici 30 let starou internovou technologii a de facto mm, nemají žádnou motivaci, aby modernizovali. Nicméně existují i modernější způsoby. IATA e, e nabízí nové standardy, které budou založeny na té nové technologii. Říkáme tomu NDC, to je nová distribuční schopnost. Pro spotřebitele to bude znamenat větší transparentnost e, do všech těch produktů a služeb, které s tím souvisí. Aerolinky sice mohou vydávat miliardy na tyto nové produkty, ale pořád mají omezení v distribuci. Eh, dobré je to, že CRS tyto nové standardy budou podporovat a to tež se týká eh, cestovních kanceláří a už by to mělo nastat příští rok. Eh, nicméně pořád přetrvávají současné distribuční praktiky. Jestliže aerolinka eh, chce se zbavit restriktivních pravidel, eh, tak to pro ně znamená platit dvojnásobné poplatky CRS. A aerolinky de facto eh, nemohou toto obejít. No a to je tedy ten problém, říkáme tomu CRS příplatek otázka je, eh, jak by to bylo eh, lépe dělat. Mít prostě eh, jednotnou cenu ve všech kanálech, která bude vyšší, anebo mít tady jednoduše a prostě větší nebo barevnější cenovou mapu. Airlinkám je to celkem jedno, tam jde o maximalizaci zisku, ale CRS tady by potřebovali tady poněkud změnit celou ekonomickou soustavu. Hjata se eh, domyslí, eh, domnívá, že je třeba, aby měli větší konkurenci, větší transparentnost nejenom vlastních eh, letenek, ale také a služeb. De facto je možné, aby eh, tyto agentury, cestovní agentury, by měly lepší a transparentnější zkušenost pro spotřebitele. A mm, de facto je otázka, jestli budeme čekat na eh, technologický upgrade CRS, anebo jestli eh, si aerolinky budou snažit najít alternativní kanály. Za posledních deset let jsou každopádně zklamáně Jedním cílem je přilákat nové technologické poskytovatele, kteří budou schopni eh, produkty nabízet eh, spotřebitelům daleko eh, rychleji. Čili pokud existuje nějaká diskriminace, a to je závěr, určitě je to vinou CRS, CRS a ne aerolinek. Děkuji, eh, děkuji také za to, jak jste to rychle eh, odprezentoval, dodržel čas. Dobré odpoledne, děkuji. Díky, že jste pozvali ECTA, která zastupuje nějakých 70 tisíc eh, cestovních agentur, agentů a tak dále co znamená eh, za poslední rok eh, zájezdy za více než 210 miliard. Jak jsme na tom dnes jako eh, cestovní kanceláře? Za celá ta léta cestovní kanceláře a podobné subjekty využívají vlakovou dopravu, leteckou dopravu, vyhlídkové platby a tak dále. A vzhledem k tomu, že internet dodává nový rozměr distribuci a v podstatě přidává takový druhý distribu- další distribuční kanál nepřímé distribuce, eh, je tato forma distribuce hlavní formou distribuce online. Je jasné, že evropský spotřebitel má raději takovou tu nákupní zkušenost jednotného místa, kde vyřídí všechno v, souladu, v součinnosti s vysokou mírou ochrany spotřebitele my tomu říkáme vlastně taková ta směrnice o balíčkových zájezdech. Co se týká letecké dopravy, cestovní kanceláře přistupují do velice komplexní nabídky aerolinek prostřednictvím počítačových rezervačních systémů, které integrují většinu letecké dopravy a její nabídky v Evropě to má e, svým způsobem výhodu. Za prvé, aerolinky mají fantastický distribuční nástroj, což jim umožňuje dosáhnout 70 e, tisíců, 70 tisícům um, uživatelům těch rezervačních systémů a tím pádem dosáhnou na miliony cestujících. GDS to je takový ten pásový přepravník toho distribučního eh, hodnotového řetězce. Poskytují informace o letech a poplacích, ale také zajišťují ticketing a možnosti plateb. A cestovní kanceláře jako takové pak nabízejí poplatky a porovnání pro spotřebitele a to neutrálním, nestraným způsobem. Ten výsledný poživatel této hodnoty je však spotřebitel spotřebitel má možnost porovnávat si plné spektrum letů a poplatků. Nicméně ta situace se nám komplikuje za poslední léta. Veteráni v cestování, jako jsem třeba já, máme už šedé vlasy, vzpomínáme na staré dobré časy, kdy jsme si kupovali letenky a očekávali jsme jídlo, případně skleničku vína, Očekávali jsme, že si můžeme vzít 20 kilo zavazadel a to za jednu cenu. Dnes e, to je tak, kdy dochází vlastně k unbundlingu a tím pádem jsme v situaci, kdy platíte za lístek, pak platíte extra za kufr, pak platíte extra za sedadlo a e, nejsme moc vzdáleni tomu, paní předsedkyně, kdy budeme mít příplatek dokonce za pilota, pokud budete chtít mít v letadle i něco takového, jako je pilot. Eh, marketíři aerolinek tomu říkají posilování uživatelských zkušeností. No, my máme spíš pocit, že to je něco, čemu my říkáme poplatková, daňová a příplatková džungle. A tím pádem je zásadní transparentnost, abychom zachovali možnost porovnání a účinnost trhu. Když dovolíte ještě jedno slovo o NDC, co byste řekli tomu, že když předtím, než byste přišli do svého oblíbeného, eh, oblíbeného obchodu, tak byste eh, viděli pouze ceny, které by vám ten obchod rád ukázal. To už se děje například v obchodech Amazonu v USA. A to dělají právě NDC. NDC jsou určité standardy, které mají sbírat mnoho zákaznických údajů ještě předtím, než zákazníkovi ukážou poplatky za jednu aerolinku. NDC představuje problémy, včetně mimo jiné spravedlnosti a transparentnosti, včetně mimo jiné otázek porovnání a včetně eh, toho, co se děje s vašimi daty a zejména v situaci, kdy ta data nejdou přímo aerolinkám, ale také eh, aerolinkám, které využíváte, ale i jiným aerolinkám. Eh, redistribuční systémy, včetně Amadeus, se certifikují v rámci NDC a my doufáme, že najdeme způsob, jak tu novou situaci řešit, přičemž musíme řešit všechny výzvy, které se zde objevují. Eh, to bude úkol právě pro váš parlament. Co je v sázce? Toto jsou ty čtyři výzvy, kterým čelíme v rámci té budoucí revize dvou velice důležitých nařízení. Jednak eh, nařízení o leteckých službách 1008-2008 eh, a potom kodex CRS 80 lomeno 2009. Eh, pokud víme, DG MUV připravuje revizi těchto nařízení na příští rok. Tyto čtyři výzvy pro legislátory, které budete muset řešit, jsou za prvé tedy zachování plného přístupu k poplatkům. Eh, od pana Aurse jsme slyšeli, co se Ironkám nelíbí. Jim se nelíbí ten plný obsah. Jim se nelíbí, aby zákazníci mohli porovnávat. Za druhé, zachování transparentnosti nabídek a zachování možností porovnání těch poplatků pro spotřebitele. Za třetí, zachováním možnosti volby zákazníka co do distribučního kanálu. Spotřebitel by si měl mít možnost vybrat, zda eh, si chce kupovat lístky přímo od aerolinek, a nebo zda chce kupovat přes nepřímou distribuci. A v neposlední řadě, to je také velice důležité, zachování eh, nediskriminace spotřebitelů na základě členského státu pobytu a na, na základě eh, místa, kde je vedena daná společnost, daná aerolinka. Toto budou velice, důležité, velice důležitá nařízení co do účinnosti jednotného nebe v Evropě. Je to však naprosto zásadní a eh, to jsem chtěl říct na úplný závěr. S tím už vám děkuji za pozornost, paní předsedkyně. Děkuji vám za vaše vystoupení a za to, že jste respektoval čas. Pan Stefan Pingo má slovo na opět sedm minut. Doufám, že jste připraven. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobré odpoledne, dámy a pánové, a e, děkuji vám za tuto unikátní příležitost zde vystoupit. Jsem Stefan Pango, e, generální ředitel a spoluzakladatel Flyin, což je berlínský startup, který poskytuje e, služby resellera Eh, nabídek cestování. My eh, máme velice unikátní a eh, uživatelskocentrický produkt rezervací na základě konexí, na základě spojů s našimi partnerskými aerolinkami. To, co vidíte na snímku, je takový model, který řídil distribuci v, aero, v, v aerolinkách posledních 30 let. Já tomu říkám model řízený prostředník, jinými slovy ty prostředníci Eh, globální distribuční systémy jako Sabre, Travelpult nebo Amadeus a jejich zákazníci, Expedia nebo někdo jiný, eh, různé jiné eh, firmy, které řídí cestování, jsou ti, kteří řídí veškeré zpracování dopravních transakcí, včetně plateb. A na základě obsahu, který byl zadán aerolinkami do průmyslových databází, jako třeba Atypico, ATPCO v USA, která spravuje poplatky, anebo OAG, což je databáze spravující harmonogramy, eh, všechno řídí. Funguje to tak. Řekněme, že jste v Bruselu a chcete do, letět do New Yorku. Eh, jste v Expedii, eh, zadáte si parametry, Brusel, New York, datum, jeden pasažer a kliknete na hledat. Stane se to, že GDS vlastně združí poplatky z ATPCO Eh, letové harmonogramy z OAG a jediné, co se zeptá Aerolinak je, zda ty poplatky, které jsou v té databázi, stále platí. Jinými slovy, ta nabídka je činěna ze strany GDS. A Aerolinka vůbec neví, že něco hledáte. To je velice důležité. Jakmile kliknete na zabukovat, třeba se vám líbí něco od Brussels Airlines, jakmile kliknete, tak GDS vytvoří ten booking, ve svém systému, vydá letenku, Expedia od vás vybere peníze, naučtuje na vaši kreditní kartu. Tak to funguje dnes. Tento model funguje velice dobře se zavedenými hráči, ať už to jsou cestovní agentury, konsolidátoři nebo kdokoliv jiný. Každopádně ti, kteří vědí, jak komplexní ten model je. No, ten model, který jste viděli, fungoval velice dobře, když aerolinky eh, marketovali svůj produkt jako kapacitu. To bylo perfektní, ale ve světě, kdy stále, stále více aerolinek, jak jste správně řekl, nabízí své produkty jako produkty, tak ten model najednou má vážná omezení. Například, aerolinky nemohou kontrolovat, jaké nabídky se zobrazují klientům třeba na Expedii. Vlastně nevědí, kdo jsou jejich zákazníky, nevědí, kdo je vyhledává nemají možnost absolvovat své třeba dražší nabídky s, vě- s většími službami, to je velice omezené, a není možné pro ně se diferenciovat od svých konkurentů. A vlastně nezbírají ani žádná uživatelská data. A důsledkem těchto limitací e, jsou vlastně dopady na koncového zákazníka. Pokud vy jste zákazník, který se dívá na Expedy, tak nemáte možnost získat kompletní náklady na let, včetně služeb, které pro vás třeba jsou důležité, počet eh, čekovaných zavazadel, eh, alokace sedadla, nebo chcete nějakou možnost, která je flexibilní, protože se vám možná změní datum letu. Tuto plnou viditelnost před bukováním neuvidíte. Za druhé, eh, občas dostanete nabídku, kterou, když si pak chcete zabukovat, není možná protože už ta nabídka není k dispozici. Pak, není to pro vás žádná v uvozovkách zkušenost, nenutně jenom u aerolinek, ale když se podíváte třeba na eh, dvě, eh, dvě letenky za stejnou cenu, která bude, bude lepší pro vás. No nevíte. Nakonec nemáte transparentnost. Jedno zavazadlo, dvě zavazadla, jaké sedadlo, kde, je tam Wi-Fi, máte přístup do salonku a tak dále. Nemáte vůbec nejmenší přehled. A nakonec vlastně vůbec nevíte, od koho to, od koho to kupujete. Od OTS nebo od Aerolinky, když se něco stane, komu budete volat a tak dále. My v um, Flyin vytváříme nový distribuční systém, který cílí na ty resellery, a to jednoduchým uživatelskocentrickým způsobem, aby prodávali přímo uživatelům, aby se, nemusela, aby se nemuselo zabředávat do té komplexnosti aktuálního systému. My tomu říkáme eh, Airline Connect platform, kde vlastně aerolinky přebírají všechny odpo- veškerou odpovědnost za ty e, operace. Vyhledávání, booking, ticketing a platbu. Podíváme-li se tedy na stejný proces, když v podstatě si kliknete Brusel, New York a dáte vyhledat, tak dostanete, tak se rozešlou zprávy všem aerolinkám, které tu trasu spravují, pak se to všechno združí a budou tam všechny ty poplatky. Takže my na naší platformě máme e, zobrazené všechny poplatky. A pak, když si zabukujete jednu možnost, třeba s tím nejvíce odpovídajícím poplatkem, tak ten booking probíhá přímo u té aerolinky. Ta aerolinka si to zadá do systému, vydá tu letenku a e, je to na vaši kreditní kartu. Ten model velice, e, e, je velice prospěšný k, u takzvaných vznikajících hráčů, třeba sociální sítě, TripAdvisor a tak dále nebo různé modely spolupráce třeba u lidí, kteří si chtějí vytvořit vlastní in-house bukovací systém. Tito aktéři eh, vlastně dnes nechtějí prodávat lety, protože je to pro ně příliš komplexní, ale my věříme, že se tento model stane eh, novou normou. Ten model je příležitost pro všechny. To je velice důležité pro aerolinky, protože získají přístup k novým distribučním kanálům. Představte si třeba, že Eh, zítra TripAdvisor nebo Facebook nebo někdo takový začne prodávat lety, pak eh, jejich distribuční síť bude obrovská, tím pádem budou mít eh, více příjmů a většinou ty příjmy půjdou z prodejů napřímo. Pro resellery to bude způsob, jak snadno získat modul pro prodej letu. Dnes je to velice komplexní, musíte získat akreditaci jako cestovní kancelář, musíte se akreditovat u GDS, je to velice složité. Mnoho aktérů neprodává lety eh, a mě volají startupy skoro každý den chci, eh, s tím, že chtějí využít naši platformu, aby mohli prodávat lety. A nakonec to bude výhodné pro spotřebitele, protože já bych vám tu platformu hrozně rád ukázal. Zkrátka, máte přehled o všech poplatcích, všech cenách. A e, u nás jde o to, abychom měli určitou komparabilitu napříč aerolinkami, jinými slovy, aby uživatel věděl, co si kupuje, aby si snadno mohl porovnat nabídky jednotlivých aerolinek, i když um, různé aerolinky komercializují své produkty různým způsobem a nakonec se může rozhodnout samotný uživatel, co je ta nejlepší aerolinka a který nejlepší model. Je tady jeden problém. Žádní investoři do letecké distribuce nepůjdou my hledáme investory už tři roky a e, máme jaksi lidi, kteří nás podporují typu e, ředitele aerolinek a tak dále, ale nikdo do toho nechce investovat. Jediný, kdo chtěl, e, to byl jeden hedge fund z New Yorku, který chtěl, abychom naši firmu převedli do USA. A proč? Je to tak těžké, protože pro většinu investorů, pro velké investory, so, se GDS vnímají jako v podstatě velice mocní aktéři s neomezenými zdroji. My jsme měli platformu se čtyřmi eh, developery a pokud chcete mluvit i se spotřebiteli, tak třeba Booking.com, eh, Booking Holdings, Expedia, eDreams jsou vnímáni jako příliš likvidní s tím, že tedy mohou zabránit ostatním aktérům na trhu získat přístup k uživatelům. To je vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji, pane Pingu. Ano. Je pravda, že té minutky jsme si skoro ani nevšimli. Takže, pane, no a neprosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji. Jsem velmi rád, že jste přizvali Skyscanner na vaše jednání, takže velmi rychle, co se týče Skyscanner, takže my jsme opravdu vyhledávající platforma, která funguje na globální úrovni, 70 milionů lidí používá naše webové stránky každý měsíc a podporujeme nebo spolupracujeme s více jak sty partnery na této cestovní platformě. E, byli jsme založeni v roce 2003 a máme více jak tisíc zaměstnanců e, na celém světě. My také děláme všechno pro to, aby naši klienti mohli právě srovnávat různé eh, sazby, ceny a poplatky. Nejsme žádným přímým poskytovatelem nebo přímým prodejcem, ale umožňujeme a poskytujeme našim klientům toto porovnání. My si myslíme, že takovéto eh, služby, vlastně meta vyhledávání a meta porovnání jsou velmi důležité právě pro navýšení transparentnosti veřejnosti, tak, aby si lidé mohli opravdu dobře věci porovnat, aby jednali informovaným způsobem. Filtrujeme eh, informace podle relevantnosti a také kombinujeme produkty od různých poskytovatelů což samozřejmě podporuje konkurenci mezi různými poskytovateli a také pomáhá zaručit spotřebitelům opravdu tu nejlepší cenu a zajistit opravdu to nejlepší způsob přepravy mezi různými destinacemi. Eh, také si myslíme, že pomáháme malým eh, podnikům právě díky tomu, že vlastně zprostředkováme přístup k ním prostřednictvím naší webové stránky a také nabízíme možnosti nízkonákladové reklamy. Pomáháme tedy malým a středním podnikům, aby mohly poskytovat zboží koncovým spotřebitelům. Moji kolegové v rámci panelu eh, hovořili opravdu detailně o různých způsobech fungování těchto distribučních eh, platform. Hovořilo se o GDS eh, a různých jiných systémů a mechanismů. V každém případě došlo k velké změně, co se týče toho distribučního modelu v posledních 15 letech. Samozřejmě, že hlavním hybatelem jsou nové technologie a samozřejmě, že se celý ten sektor i nadále vyvíjí. Co se týče těch současných eh, trendů, o těch eh, hovořili samozřejmě i další řečníci, eh, samozřejmě, že letecké společnosti se snaží opět navýšit svůj podíl v oblasti distribučních eh, kanálů. To a samozřejmě spousta, eh, řekněme, nebo tím klíčovým faktorem pro, tuto snahy, pro tuto snahu je právě rozhlednění té ceny za letenku podle různých eh, součástí. A to si myslím, že tady také několikrát zaznělo, což samozřejmě může být poměrně i matoucí pro různé spotřebitele, kteří nevědí, jak vůbec lze srovnávat jednu věc s druhou. Takže samozřejmě ty technologie v tuto chvíli jsou jsou využívány a technologie se vyvíjí, ale my musíme udělat všechno pro to, aby eh, zákazníci nebyli mateni, aby získávali opravdu řádné a relevantní informace, z nichž mohou poté vycházet. Co se týče budoucnosti a budoucího vývoje, samozřejmě inovace a technologie budou i nadále hrát opravdu velikánskou eh, roli v tomto odvětví. Eh, samozřejmě, že přístup k informacím by měl být ještě vylepšen pro všechny koncové spotřebitele a tak, aby vlastně všichni byli schopni rozeznat eh, tu správnou dobrou hodnotu. Je třeba se zaměřit ale na toho cestujícího jako takového, protože eh, ne vždy tedy příliš mnoho informací je pozitivní, protože lidé si v podstatě vyhledávají příliš mnoho informací na různých stránkách. To znamená, že právě právě to meta vyhledávání by mohlo být opravdu eh, mm, řešením. Je to důležité prostě, aby, eh, aby lidé věděli, co si vybírají a za co platí, tak aby existovala důvěra v rámci celého toho procesu. Samozřejmě, že velkou eh, otázkou tady je také bukování prostřednictvím mobilu, což samozřejmě může být také velkou výzvou pro mnoho Eh, podniku, ono to není úplně jednoduché vytvořit fungující, efektivně fungující aplikaci pro mobilní telefonu. To znamená, že tady ta, ten přechod eh, z počítaček do mobilního zařízení ještě je stále poměrně eh, složitý. Eh, kromě toho je tady samozřejmě třeba respektovat pravidla pro mobilní platformy. Takže ať už ta budoucnost bude vypadat i jak bude vypadat, tak my musíme zajistit vysokou úroveň transparentnosti a konsistentnosti pro všechny uživitele, nezávisle na formátu, který to bude mít. Takže dalším. Eh, díváme se teď na vztahy mezi různými zúčastněnými stranami. Eh, moji předřečníci už eh, do velké míry mnoho věcí zmínili. My tady, tady, jak jsem říkal, poskytujeme služby meta vyhledávání, to znamená, že my jsme opravdu efektivním zprostředkovatelem, který podporuje konkurenceschopnost na trhu a efektivně také samozřejmě spolupracujeme s našimi eh, mm, partnery, s leteckými společnostmi, s OTA a snažíme se samozřejmě také vnímat ty současné trendy a pomáháme našim eh, partnerům zlepšovat své Mm, modely, své mechanismy a samozřejmě pracujeme i se zpětnou vazbou ze strany všech našich partnerů, eh, ať už jde tedy o zpětnou vazbu pozitivní či negativní. Takže eh, GDS, OTHS, vlastně v podstatě nám v konečném důsledku jde o toho koncového spotřebitele. A teď se, když se dostaneme k dalšímu tématu, když se tady zaměříme na toho spotřebitele, tak Tady samozřejmě pro nás celá zásadní a klíčové je právě transparentnost. Díky tomu také máme vlastní klienty, kteří nám důvěřují, kteří věří eh, v pravdivost těch údajů, které jim eh, poskytujeme, protože samozřejmě milion lidí vlastně vychází právě z komparability nebo z ehm, objektivního srovnání eh, cen. To znamená, že tady je, prostě je třeba koncovým tomu zajistit přístup ke všem možným eh, alternativám a musí jim rozumět tak, aby se mohli na základě těchto informací řádně rozhodnout. Takže je třeba zajistit absolutní přístup eh, k informacím, které jsou relativní, tak, aby jim bylo rozumět a aby na základě nich mohlo být přijato eh, rozhodnutí. A pouze pokud tedy se takto budou moci rozhodovat, bude moci existovat důvěra v tento trh. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji, pane Nolané. Děkuji, děkuji všem řečníkům a teď už se můžeme dostat k rozpravě. Pan, pan Dekam, ne, ne paní Klun. Takže paní Klun jako první. Paní předsedkyně, děkuji všem za jejich příspěvky. Myslím si, že jsme opravdu získali velmi mnoho informací, které ještě musíme nějakým způsobem strávit. Eh, nicméně, to, co je pro mě asi zásadní, a stejně tak by se na tom asi shodli i další kolegové, samozřejmě, transparentnost je rozhodně klíčová pro všechny, protože my samozřejmě odpovídáme také Eh, našim občanům a všem tady spotřebitelům. Eh, to znamená, že tady víme, že vlastně vše, co se děje nebo co by se mělo dít v eh, leteckém odvětví, by mělo zajistit férovou, férový hospodář, férovou hospodářskou soutěž mezi různými poskytovateli těchto služeb, i když samozřejmě různí lidé zastaví různé přístupy. Ptám se, zdali také mohu v tuto chvíli klást otázky anebo pouze připomínky, takže otázky je úplně na nakonec. Vy můžete mít samozřejmě nějaké připomínky, poznámky a nakonec tady vyslovíte tu otázku. Děkuji. Takže v první řadě bych se chtěla zeptat to, co bylo zmíněno v souvislosti s tím eh, s distribuční oblastí, že, že prý není dostatečná konkurence vy jste vlastně na začátku hned zmínil v podstatě to slovo bottleneck, jako byl určitou překážku nebo nedostatečnou, eh, nedostatečný prostor právě pro distribuční eh, kanály. Vy jste vlastně hovořili o tom současném systému, tak já se ptám, zdali si myslíte, že tady prostě potřebujeme být z těch eh, CRS, nebo protože tady samozřejmě těch eh, vrstev je velmi mnoho mezi tou leteckou společností a tím eh, tou konečně poskytnutou službou. A co může udělat komise, co můžeme udělat my, protože komise už naznačila, že prostudují samozřejmě ty stížnosti, které eh, dostali ale myslíte si, že je dobré vlastně revidovat a přeskoumat ten kodex chování, protože eh, v konečném důsledku je to něco, co vzniklo v roce 2009 a od té doby opravdu eh, došlo k takovým změnám, včetně tedy v eh, oblasti technologií. To znamená, že samozřejmě je třeba se neustále jak si přizpůsobovat, i když vlastně i z toho důvodu, že těch změn je tolik, je těžké být neustále jaksi aktuální. Takže můžeme my nějakým způsobem eh, ten rychlý pokrok regulovat nebo nějak na něj eh, reagovat, ale jsem si jistý, že vy i jako zástupci startupů budete mít na to nějaký eh, názor. Také jste říkal, jak je těžké vlastně získat financování a podporu pro tuto oblast, takže ptám se Toto to je tedy má otázka. Děkuji, děkuji uděláme to tedy tak, že budete hned odpovídat. Takže kdo chce začíst? Takže prosím, začněte. <laughs> děkuji, děkuji, děkuji za vaši otázku. Ano, my si myslíme, že potřebujeme regulační rámec eh, pro umožnění nového vstupu a proto také, abychom byli schopni v podstatě eh, ty, mm, se zbavit ty abuzivní um, Eh, klauzule, protože tady máme opravdu velmi mnoho leteckých společností, ale potřebujeme zajistit jaksi nový vstup. Ale samozřejmě, že různí agregátoři jsou propojeni různým způsobem s různými leteckými společnostmi a my musíme zajistit eh, co nejvyšší míru transparentnosti. Eh, to znamená, že tady máme samozřejmě letecké společnosti, CRS a je třeba udělat všechno pro to, aby se vylepšilo vylepšila právě vylepšil ten výběr pro spotřebitele v tom smyslu, že budou moci lépe eh, porovnávat. A chceme zajistit, aby tedy nedostá, aby nedocházelo k té eh, diskriminaci. Eh, takže to rozhodně je to, co jsem chtěla říct. Pane Pango, chcete k tomu něco říci? Děkuji, děkuji za vaši otázku. Co se týče nás, tak to je to, to, co děláme my, to může udělat každý. Protože ty eyes to je v podstatě rozhr- rozhraní systému, ke kterému se mohou všichni připojit, včetně GDS, když pro ně je to možná trošičku uh, složitější, protože ta filozofie je trošičku jiná, to a e, i ta distribuce prostřednictvím VIP je trošičku jiná, ale problémem je ten cash, ta hotovost, protože prostě je velmi těžké získat finanční e, podporu. A přitom ale děláme dobré věci, protože když byste se ptal, zeptali leteckých společností, e, resellerů, tak všichni, všichni by byli rádi, kdyby mohli takovou platformu využívat. Takže v každém případě si myslím, že ten problém tady existuje. Nevím moc dobře, dobře, jak ho eh, vyřešit. Já mám. A co se týče těch dalších distributorů, děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže, když bychom využili nebo chtěli nějakým z způsobem eh, srovnávat. Tak bych se možná odvolal na to, co řekl bývalý CEO eh, American Airlines před 20 lety. On se podíval na své, brýl, eh, na, na své hodiny a říkal, ten problém je velmi jednoduchý. Ve chvíli, když já bych chtěl najít opravdu tu nejnižší cenu pro tyto hodinky v New Yorku, tak bych se musel vlastně podívat do asi dvou tisíců Eh, obchodu. A vlastně ve chvíli, kdy budete mít jenom jedno místo, jednu platformu, nebudete muset procházet tisícemi různých cestovních agentur, no tak budete moci v podstatě získat opravdu celé to spektrum, které je k dispozici na trhu. A přesně o to jde. To znamená, ta technologie se rozvíjí. E, moji dva kolegové nalevo jsou poskytovatelé technologií a vlastně přispívají k tomu, aby úroveň transparentnosti v tomto odvětví byla co nejvyšší. E, je pravda, že některé letecké společnosti by chtěly mít méce transparentnosti a chtěly stížit eh, to, ehm, to porovnávání. Proto tady hovoříme o tom rozčlenování té ceny, o tom takzvaném eh, unbundling. A poté jsme říkali, eh, hovořili jsme o tom GDS, o tom GDS, že, je to, že to může před, představovat určitou překážku a hovořilo se o tom, že tady v podstatě se může v podstatě nastavovat jakákoliv eh, cena. A proto se ptám, proč Lufthansa, Lufthansa Group, proč mohli v podstatě oni k té ceně přidat ten distribuční poplatek ve výši, ve výši 16 euro, aniž by nějakým způsobem byly ovlivněny prodeje Lufthansa, teda minimálně na těch trzích, kde Lufthansa byla dominantní. To znamená, že tady musíme být opravdu velmi obezřední. Nicméně, kdyby těch eh, COSS bylo více, navýšilo by to transparentnost nebo ne? Je tady tedy stále jaksi dostatečný prostor vlastně pro tu netransparentnost. Ptám se, kdyby tady prostě ta konkurence byla vyšší, bylo by to pro spotřebitele lepší? Ano, ano. A poskytovatele nových technologií, kteří se v tuto chvíli dostávají eh, na trh, tak vlastně přispívají do určité míry k navyšování transparentnosti. Nicméně, eh, můj soused nalevo řekl, já mám složitosti v podstatě nějakým způsobem najít financování na finančním trhu pro, mou, eh, pro můj průmysl nebo pro mé odvětví. To znamená, že eh, u těch, u těch distribučních kanálů leteckých společností jsou ty marže opravdu velmi omezené. Nederland. Um... Paní předsedkyně, já budu mluvit prostě holandsky. Já myslím, že my zde v Evropském parlamentu eh, v podstatě eh, jsme to ještě mm, si zcela nepochopili. Je to netransparentní a je to strašně komplikované. Eh, otázka na pana Pahose. To, že nám tedy vznikají systémy CRS, počítačové rezervační systémy, to de facto eh, si vytvořili, vytvořili aerolinky a teď je v podstatě eh, to, se to rozrostlo tak, že to nejsou schopni kontrolovat. A moje druhá otázka. Ten systém možná místo, abychom ho otevírali, tak chcete nové systémy NDS. Ale proč vlastně eh, spíše neotevřete ten stávající systém? A třetí otázka, a o tom vlastně hovořil pouze pan Blast, eh, Lufthansa 60 euro tady zmínil. Eh, vy jste také nikdo nehovořili příliš o tom, jaké peníze se v tom pohybují, ale my, spotřebitelé, platíme dvakrát. My platíme vám a pak platíme ještě jednou Lufthansu. A pak tady mám otázku, no, eh, eh, paní Pango, eh, vy nemáte nic společného s Amadem, tedy se jeho zakladatelem. A Eh, otázka na eh, Sky. Eh, Sky. Jste pobočkou nebo ceřinou společností Amadea? Protože já si myslím, paní předsedkyně, my zde v parlamentu hovoříme o spravedlivé konkurenci a otevřených trzích. Ale jestliže někdo drží 65 trhu, a Amadeus je sice výborný, ale obrovský, a k panu Deblustovi. Eh, co tady budeme dělat eh, v mezičase? Eh, Evropská unie, mm, že tady nám to potrvá léta. Teď vlastně ta revize se ani nerozběhne do voleb. Takže co se stane? Otevře pan, pan Žo ten trh? Čili jak to vlastně chceme vyřešit? Děkuji, pane, pane Kampe. Takže kdo začne? Prosím. Děkuji za vaše otázky. E, zmínil jste toho mnoho. Tak za prvé, ND, NDC to není systém, to je standard s cílem zmnožit konkurenci. My chceme, aby e, na trh se dostali agregátoři a aby tedy konkurovali s těmi zavedenými systémy. Protože my teď máme tři a to nestačí. Dále, eh, že nehovoříme o penězích. No, my o nich hovoříme. My říkáme, že eh, počítačové rezervační systémy jsou dneska příliš drahé a abychom měli svobodnou distribuci, tak je třeba eh, se zbavit těch nátlakových ustanovení a poplatku až 10 euro za jednoho pasažera a let. Eh, distribuce, tady se zaznělo, že je možná příliš malá, to semem, eh, ano, eh, pro aerolinky jsou ty marže, ty, ty, ty marže malé, ale ta distribuce je veliká. Čili skutečně online můžete dosáhnout eh, vysoké marže. Eh, je pravda, že aeronky prodali své podíly v eh, GDS, v globálních společných systémech. Otázka, to je otázka, která se dělá a odpovězně ano. Nyní pan Go, pan Pango. Každý se může připojit jako na Lufthansa a ANG aerovinky, čili skutečně jako můžete jít přímo na ně, nemusíte, eh, se, nemusíte jít přes eh, ty portály mezi tím. Mnoho developerů je schopno tady toho. Je to v podstatě pouze technická záležitost. To jenom, aby bylo jasné. Tady eh, ten příplatek za eh, jaksi vyhledávání lze obejít, pokud máte dostatečně moderní systém. Pan Nolan? Ano. Eh, souhlasím s tím, že to tak je. Opravdu máme přímé vztahy k některými partnery. A eh, skutečně tedy tady spotřebitelé neplatí nic za to, že tam ten odkaz je. Čili pro nás jde o to, že si potřebujeme vybudovat trh a stát se důvěryhodným zdrojem pro spotřebitele. Pane van de Kampe, s vašimi eh, otázkami jste krásně shrnul poslední 30 let a revoluce, která se tady odehrála. Ano, blahopřeji. Máte snad eh, nějakou Eh, aerolinku nebo cestovní kancelář. Ne, vy jste to skutečně dokonale zhrnul. Eh, eh, ano, je pravda, že globální distribuční systémy byly vytvořeny Aerolinka, a Aerolinkami. Ano. A to vlastně znamenalo, že jsou tak trošku prostě upřednostňují aerolinky. A proto tady legislativa se dohodla na první regulaci z roku 89 a objevila se tam pravidla o tom, co tam má být eh, znázorněno a tak dále podobně. Ta eh, regulace potom eh, následovala technologickou rezoluci. Pak našla, nastala další fáze, kdy aerolinky se chtěly zbavit těch globálních distribučních systémů to znamená, že de facto se e, přišli tedy o tu kontrolu nad nimi a de facto přišli o příjem. O 30 e, let později nyní se snaží e, ty globálně distribuční systémy obnovit na úkor těch současných distributorů. A teď je otázka, kdo to zaplatí, tedy vy nebo já, že? ty typy platformy, které, se, které usilují aerolinky, tak já eh, jsem velice rád eh, vám tady porovnám přímou platformu prodeje Lufthansa a kterékoliv, kterýkoliv eh, GDS, ten globální systém. Uvidíte, že tam budou jiné podmínky, ceny, lety a tak dále. A vás pak napadne otázka. Říkáte ano, tady se nabízí nová technologie, eh, která eh, má jiný, lepší content než ty stávající technologie, anebo eh, znamená to, že tedy ty globální služební systémy překázejí na nové technologie. Já do toho nechci podávat příliš emocí, ale opravdu toto je současný stav a je třeba na to pamatovat. A já zcela jasně eh, nabízím, jestliže tento výbor chce se seznámit s živou demonstrací toho, co všechno ty distribuční eh, kanály eh, jsou schopny poskytnout. Jsem si jistý, že my a naši partneři rádi budou spolupracovat. Děkuji, děkuji vám za eh, to všechno, děkuji vám za ten návrh, který se týká eh, rovněž eh, toho možného porovnání. Myslím, že jsme tomu rozuměli velice dobře. Já mám ještě jednu otázku na závěr, když nám trošku zbyl čas. Eh, Panáři, vy tady zastupujete všechny firmy, firmy všech velikostí, malé, velké. V podstatě aerolinky jsou odsouvány tak trošku stranou. Ale navzdory tomu, že mají různé velikosti, mohou používat různé distribuční systémy. Nejde o to, že by eh, velké firmy, které mají kapacitu, že by tedy měly také vlastní prodejní platformy, kde budou tedy nabízet to, co mají. To samozřejmě jim by to celkem nedělalo problémy, ale pro ty Eh, menší firmy, jako třeba menší eh, prodejci eh, letenek, kteří jsou menší, tak ti v podstatě by s tím měli velké potíže, museli by používat zprostředkovatele a to znamená platit. A jak by na to zareagovaly ty malé letecké společnosti, poněvadž to by byl problém. Dobře, e, já tedy s dovolením odpovím francouzsky. NDC to je standard, který je k dispozici všem aerolinkám. A já bych chtěl zdůraznit, že v podstatě to přistupuje k malým a velkým stejně. Není to proto, aby to, ne, ne, to nějak, e, že by to e, upřednostňovalo ty velké. Ano, my máme teď v IATA 70, eh, řekněme, aerolinek a tyto aerolinky si klidně mohou každá eh, modernizovat svůj distribuční kanál. A co se týče tedy těch prostředníků, tak samozřejmě, že agentury jich mohou využívat. Ono se teprve vyvíjí samozřejmě ta, ten software a podobně a e, jsou také různé mm, jaksi, obchodní možnosti. Ale e, tyto firmy vlastně si už e, tak nějak vytváří standardy, ale my bychom teď potřebovali agregátory, kteří budou schopni dokonale porovnávat aerolinky protože eh, aerolinky do značné míry závisí na cestovních kancelářích, zejména na těch velkých, které mají dominantní postavení na trhu. Samozřejmě, že na nich eh, eh, aerolinky závisí, jsou pro ně významné distributory. my jsme třeba se dočkali eh, podpory od Amexu. Problém je zase prostě eh, problém jsou ty CRS, počítačové rezervační systémy. V podstatě tam jim chybí obsah. Eh, dobře, můžete ještě reagovat? A když hovoříme o tom, že vyloučíme prostředníky, to není přesné. My chceme vytvořit nové kanály, které doufejmě budou držitelné. Znamená to vybavit všechny prodejce, kteří nejsou tak etablovaní, ale chtěli by tedy prodávat letenky, ale prostě nemohou páčit. je to příliš složité je to dneska příliš drahé, ale eh, prostě je mnoho online obchodníků, kteří by rádi prodávali letenky, ale bohužel tady dnes je to technologicky velice složité, čili nám nejde o to, abychom z toho vyloučili eh, ty, co jsou uprostřed, ale mm, proto jde o to, abychom měli tedy nové Eh, distribuční kanály, to je API, to je ono. EasyJet, Welling a tak dále, Eurowings, eh, API, to je v podstatě pro ně. A oni eh, to už prosazují asi 10 let a tradiční aerolinky to vlastně teď opakují podle nich, kopírují ale v podstatě ta, ty globální distribuční systémy, jestliže budou prostě tam, tak to mm, v podstatě ničemu nepomůže. Ale jak říkám, tady jde o nové způsoby propojení, ne prostě o vyučování někoho. Děkuji. No, eh, eh, paní předsedkyně, vy jste to shrnula velmi přesně zhruba máme, já nevím, z těch 240 členů JATA je zhruba jenom 20, kdo jsou schopni si zainvestovat ty nové distribuční systémy. A kromě toho máme spoustu regionálních aerolinek v Evropě. Máme eh, díky nim eh, řadu spojení i mezi méně důležitými letiště typu point-to-point. A tyto menší společnosti asi nemají dostatek investičních prostředků na to, aby si mohli pořídit ty nové standardy. 80% z nich to jsou malé a střední podniky. Já opravdu nevím, jestli na to budou mít. V distribučním řetězci tam vlastně máte front office, pak máte back office, tam se zpracovávají eh, faktory a to všechno by se muselo modernizovat a to bude něco stát. V podstatě tím se ten trh pouze komplikuje. Eh, pane Nolene, přijete si něco říce? Ano, já myslím, že to je celkem eh, Eh, správné, jak to tady bylo řečeno, zavést novou technologii to opravdu eh, stojí peníze, ale to neznamená, že kvůli tomu se to nestane. Eh, v podstatě jde o to, abychom našli pro toto řešení. Já to řešení nemám. Tady jde skutečně o informovanost, transparentnost, no a to je třeba nějak zajistit. Eh, pánové, já vám srdečně děkuji a můžeme přejít eh, k druhému kulatému stolu a samozřejmě potlesk. Allez, nous continuons. Takže budeme pokračovat. Poprosila bych eh, účastníky druhého panelu, aby se eh, zde ke mně připojili. Takže ráda bych vám představila naše řečníky. Máme tady European Passengers Federation, to je pan Krut. Dále je to pan Klenner, European Technology and Travel Service Association, i vy vítejte. A nakonec pan Dusor, šéf oddělení příslušného oddělení v DG Move. Takže toto bude eh, druhý panel. Přičemž eh, mezi aerolinkami a mezi nezávislými ticketingovými službami je určitá konkurence. Velice často ty firmy nejsou jen eh, aerolinkami, ale prodávají i vlastní lístky. Přičemž na prvním panelu jsme jasně viděli, že zde máme nové hráče na tom trhu. Například v těch počítačových rezervačních systémech, takzvaných CRS. A to je samozřejmě v pořádku, nicméně jaká budou pravidla, která budou řídit ehm, konkurenci mezi těmito hráči a eh, komu to prospěje ve finále. To by měl být samozřejmě spotřebitel, že ano. A my jsme tu samozřejmě od toho, abychom vytvářeli legislativu ku prospěchu našich občanů. Je jasné, že například v sektoru letectví je to ten případ a viděli jsme v nedávné době, že jsou firmy, které eh, jak si, si účtují nadbytečné poplatky eh, a v tom smyslu jsou i stížnosti na určité firmy, o tom jsme mluvili eh, v rámci toho prvního panelu. Různé systémy jsou levnější než CRS a to znamená, že dané agentury musí tu situaci nějakým způsobem vyřešit. Přičemž některé aerolinky eh, si zřídili vlastní ticketingové firmy, což jsou vlastně obvyklé počítačové rezervační systémy. Je naprosto správné, že dochází ke konkurenci mezi těmito platformami a proto jsem velice ráda, že jste právě vy účastníky druhého panelu, protože ty skutečné otázky jsou následující. Jak, jak je možné, že Evropská komise tři roky nic nedělá a jenom zdržuje? v rámci, eh, v oblasti toho kodexu chování. Proč eh, se nic neděje? Takže nás bude zajímat i názor spotřebitelů. Víme, že občas je nám tvrzeno, že ten kodex chování je eh, zastaralý a je potřeba ji revidovat. Takže kdy bude konečně revidován? Kdo o tom rozhodne? co bude platit a co platit nebude. Já se snažím zkrátka zahájit rozpravu na toto téma. Řekla bych, že v rámci tohoto druhého panelu bychom měli dospět k nějakým reálným návrhům. To by byl tedy minimálně můj názor. Takže e, začneme. Začneme s potřebiteli. Každý budete mít sedm minut. Opět budeme to pečlivě sledovat. Děkuji, paní předsedající, díky za pozvání. Hovořím zde jménem Evropské federace cestujících. Aha, no, ten snímek měl vypadat trošku jinak. Naše federace je zastřešující organizací s členy ve 21 státech Evropy. Máme zhruba 38 členských organizací. Založení jsme byli v roce 2002 a děláme to, že zastupujeme názor cestujících. Při různých institucích EU řešíme všelijaké um, otázky námořní, letecké a jiné dopravy. Tady máte tedy obrázek těch zemí, kde jsme aktivní. Dovolte mi říct si pár slov o sobě. Já jsem Ariel Krajot, jsem členem správní rady naší asociace, býval jsem předsedou hall Over, což je Holandská asociace uživatelů dopravy. Předtím jsem byl manažer. Tak, prosím další snímek. Aha, ještě dál. Tak, děkuji. Co cestující potřebuje? No, je to velice jednoduché. Cestující potřebuje spolehlivé informace ke třem věcem. Harmonogramy, jízdní řády, náklady, a to není to samé jako ceny, a musíte mít spolehlivé informace o možnosti zabukování eh, lístku. To jsou ty tři věci, které potřebujete, než budete cestovat. To se snaží každý zjistit, eh, tedy kdy něco jede nebo letí, kolik to bude stát, jaké budou náklady a jak si to může zabukovat. Takže taková je realita. Respektive realita je taková, že máme zcela nekompletní informace ze strany let, kterých eh, aerolinek, napřínek Například příští týden musím letět z Amsterdamu do Osla, což by člověk řekl, že je velice jednoduché, ale když chci zjistit, jaké mám letecké letové řády, tak můžu jít za KLM, oni mě informují o svých řádech, mohu jít za SAS, ti mě budou informovat o svých eh, harmonogramech, takže co udělám? Nejspíš se podívám na nějakou tu webovou stránku, kde uvidím většinu eh, leteckých společností, protože říkám většinu záměrně, protože často tam nejsou všechny aerolinky, občas tam není Ryanair, občas tam není EasyJet, takže musíte hodně zkoumat, než najdete skutečné možné alternativy. Situace je pak ještě složitější, když chcete hovořit o nákladech. Náklady to nejsou jenom ceny. Všichni známe ty reklamy. Můžete letět do, Amst- do Amsterdamu eh, z Osla od a dostanete tam naprosto, naprosto nereálno, nereálně nízkou cenu. Všichni ty reklamy známe. Jaká je ale realita? Ehm, není tady vůbec žádná nákladová transparentnost, protože pak tam jsou různé dodatečné poplatky. Předřečníci vysvětlili, proč a jak jako cestující musím čelit různým dodatečným poplatkům. Máte extra náklady na zavazadla, to je velice složité, protože v některých eh, případech platíte extra nad 10 kg, jindy nad 20 kg, možná ještě jindy na 23 kg, jindy ještě nad 30 kg, takže musíte hodně zkoumat, než zjistíte, co přesně budete platit. V některých případech Ehm, případech je to zavazadlo dokonce nákladnější než cestující. Ne tedy reálná hodnota, ale z hlediska toho, co se za to musí zaplatit. A pak tady jsou ještě ty náklady, kterým říkám extra bukovací náklady. V Holandsku eh, většina lidí platí systémem, který se jmenuje Ideal, ale pokud eh, nějaký Belgičan třeba chce si zabukovat eh, lístek přes holandský web, tak nemůže použít systém Ideal, musí použít jiný systém, za který pak platí extra. A pak tady máme ještě to, čemu říkám skryté náklady. Problém je, že lidé necestují z letiště na letiště, protože většina letiště je hodně nutná, eh, nudná, chcete většinou jet ještě někam dál. Takže například já, když pojedu do Osla, tak eh, nejprve musím z Armusu, kde žijí, na amsterdamské letiště, buď vlakem nebo autem, a vzhledem k tomu, že v Holandsku žijí, tak vím, jaké zhruba mé náklady budou. A pak přijedu do Osla a tam opět nepotřebuji na letiště, potřebuji jet do Netanálu, což je předměstí Osla. A otázka je, jak se tam dostanu. Můžu jet taxíkem, což pravděpodobně bude hodně drahé, můžu jet autobusem, ale nevím, kde je zastávka a nevím, jak se v Oslu za autobus platí. Mohu jet vlakem, Eh, jsou tam dva vlaky z oslovského letiště, je tam Flicktoget, což je velice hezký, ale drahý vlak, velice pohodlný, pravidelně jezdí a tak dále. A pak máte eh, vlak od státní společnosti, který nejezdí tak často, ale je mnohem levnější a eh, dávám takový ten lístek, který platí v celém oslu. No ale jak zjistím tyto skryté náklady? Protože e, to jsou ty celkové náklady vaší cesty, nejenom tedy aerolinka, ale všechno to ostatní k tomu. A tím se dostávám k dalšímu snímku. Co bychom jako cestující rádi viděli? No samozřejmě rádi bychom viděli informace o všech aerolinkách a snadný přístup k informacím, tak abyste věděli, co si můžete zabokovat, kde to najdete, Rozhodně potřebujeme transparentnost k nákladům, aby bylo naprosto jasné, kolik platíte a za co. A chceme mít nulové rozdíly v rámci těch jednotlivých bukovacích kanálů. Například ten příplatek pro Lufthansa, to je naprosto absurdní a pokud to nezastaví Evropská komise, tak se to rozšíří. Myslím si, že podobné věci zažijeme například i u vlaků. A za čtvrté, to je, myslím, také velice cené. Chceme informace ohledně práv cestujících. Vím, že Evropský parlament je v této oblasti hodně aktivní, za to jsme vám vděční, ale kolik lidí vlastně zná svá práva jako cestující. Nebo například, pokud si něco zabokuji přes cestovní kancelář a budu mít problém, tak mohu jít za tou cestovní kanceláří a žádat náhradu, nebo jdu za aerolinkou a žádám náklad, na, náhradu tam, a nebo jdu ještě někam úplně jinam. Takže je důležité, aby lidé byli informováni o svých právech a o, je, o přístupu k ním. Jak ta práva uplatnit? To je velice důležité z hlediska spotřebitelů. A jak už jsem říkal, měli bychom mít také informace, ohledně té cesty nad rámec jen dopravení se na letiště. A e, bohužel e, situace není uspokojivá v celém tomto průmyslu. Děkuji vám. Děkujeme vám. Díky za to, že jste respektoval časový limit. E, teď bych ráda dala slovo našemu druhému řečníkovi, panu Klenerovi, opět sedm minut. Děkuji mnohokrát. Díky za pozvání, je to tak trošku nostalgický moment, je to Ehm, mé poslední vystoupení v této roli po devíti letech. Ehm, bylo mi velkou ctí spolupracovat s vámi. Samozřejmě budu sledovat vaši další práci i do budoucna, ale nepředbíhejme. Já zastupuji ETTSA, Evropskou asociaci ehm, společností činných v cestovních technologiích. Možná mnoho z těch značek znáte, eh, ty, co vidíte tady teď na tom snímku a chtěl bych se zaměřit na eh, kodex chování CRS. Proč to máme, jaká je hodnota a jaké, jak by to mělo vůbec vypadat do budoucna, alespoň z našeho úhlu pohledu. Další snímek. Jak pan Van de Kamp správně řekl, byly to právě aerolinky, které vytvořily CRS zhruba v 70. a 80. letech minulého století. A když Evropská unie rozhodla, že začne regulovat letecký průmysl, tak řekla, že budou potřeba pojistky, které zajistí hospodářskou soutěž, vstup na trh a zajistí eh, určité podmínky i spotřebitelům. A to byl důvod, proč eh, byl vytvořen kodex chování CRS. Abychom přesně zabránili aerolinkám v tom, aby si rozšiřovali tehdy svou tržní dominanci před tou regulací, aby si tu dominantnost eh, roz- rozšiřovali i do jiných kanálů, aby zabraňovali tím pádem vstupu na trh novým konkurentům. To nařízení přineslo neutralitu, transparentnost informací, což vedlo k otevření trhu vůči další konkurenci, vedlo to k větší volbě a nižším cenám pro spotřebitele. Slyšel jsem zde určité komentáře ohledně nákladů na distribuci. De facto existuje jedna nezávislá studie od firmy Infrata ze Spojeného království, která si dala tu práci a porovnala náklady eh, přímé versus nepřímé distribuce a co nás nepřekvapilo, ukázalo se jasně, že nepřímá distribuce ku podivu je velice účinný a efektivní způsob, jak distribuovat obsah a co do nákladu je na tom naprosto stejně jako přímá distribuce. A pak vám řeknu ještě jednu věc. Když jedna velká německá aerolinka, kterou všichni známe, musela jít k soudu v Rakousku kvůli eh, tomu nechvalně známému příplatku, tak byla požádána, aby představila důkazy v tom smyslu, že ten příplatek je opodstatněný. Eh, k dnešnímu dni žádné takovéto důkazy ta aerolinka soudu nepředložila, což nás jistě všechny velice překvapí. Dále, v posledních 10-15 letech eh, s tím, jak vznikl internet a mm, vlastně internet eh, používá stále vyšší počet uživatelů, tak zaznamenáváme nové distribuční kanály. Některé jsou regulované, některé jsou neregulované, některé jsou zcela evidentně zaujaté, například vlastní distribuční kanály aerolinek. A zdravá konkurence mezi eh, těmito distribučními kanály je velice důležitá. Už dnes eh, co do průměru vidíme, že zhruba 50% distribuce je napřímo, takže když slýchám, že CRS nebo cestovní kanceláře jsou úzká místa eh, pro spotřebitele, tak bych řekl, že to je přinejmenším přehnané. Dále, Mluvili jsme tady o příplatcích, eh, přičemž ty příplatky jsou takovým symptomem většího problému, řekl bych. A ten problém je diskriminace mezi jednotlivými kanály. Přichází to v podobě různých příplatků, přichází to také v podobě eh, i diskriminace co do jaký obsah se zpřístupní eh, pro který distribuční kanál. A dalo by se říci, že by to snad mělo být podni- měla být podnikatelskou svobodou aerolinky, s kým bude dělat biznis, komu dá jaký obsah, přes jaký kanál se bude prodávat. A rozhodně to je úhel pohledu, který je potřeba zohlednit. Ale na druhé straně eh, toho dvoustraného trhu tam sedí spotřebitel, který nedostává z důvodu fragmentace odpovídající informace. Chce mít možnost na jednom místě porovnávat všechny nabídky, které jsou mu k dispozici, protože jedině tím způsobem dostane ta druhá strana trhu potřebnou disciplínu. Jak chcete zajistit vzkvétající hospodářskou soutěž v oblasti leteckého průmyslu, když nebude žádná disciplína, žádná transparentnost? Diskriminace kanálu nebo eh, jaksi ovli- nes- ne nestraná distribuce vede k tomu, že celý trh ovládne pár největších aerolinek a to bude znamenat vyšší bariéry pro vstup eh, na trh novým aktérům a to ovlivní eh, hospodářskou soutěž. To už vidíme. Vidíme, že aerolinky, které mají silnou tržní pozici, jsou schopny tuto pozici ještě dále posilnit různými způsoby, včetně mimo jiné diskriminace určitých distribučních kanálů. Pro spotřebitele tak bude stále těžší porovnávat, protože fragmentace není dobrá věc a já bych řekl, že zcela jasně, že když spotřebitel si chce něco koupit napřímo od aerolinky, tak musí mít tu možnost. Ta možnost je. Ale když pro spotřebitele bude složité porovnávat, například pro ty spotřebitele, kteří chtějí porovnávat, a já bych řekl, že spotřebitele dokonce mají právo na možnost porovnávání, pak je to vážný problém. Tak, dále. Zcela konkrétně ohledně těch stížností, eh, které byly téměř před třemi roky eh, podány na Lufthansa. Já vím, že Christopher má nad sebou své politické vůdce, tak prosím neberte to jako eh, osobní kritiku, ale je zarážející, že komise, zdá se, ty stížnosti analyzuje už tři roky a ani je nezamítla, to musí být naprosto jasné, ale rozhodla, že vlastně ta pravidla nebude vynucovat, protože ta pravidla se možná dříve či později někdy změní. Pokud se toto stane novou normou, tak upřímně řečeno vynucování legislativy je naprosto, naprosto neefektivní a tím pádem proč tu vlastně vůbec sedíte a děláte zákony, když je pak nikdo nevynucuje? Takže já bych rád vyzval komisi, aby tento přístup ještě zvážila, aby ty stížnosti brala velice vážně, protože to, to nařízení je stále v platnosti, zůstává v platnosti a bude v platnosti, dokud nebude revidováno. A teď velice stručně vím, že už přetahuji, ale měl bych ještě tři drobné eh, poznámky ohledně budoucnosti toho kodexu chování, ať už se tomu bude říkat jakkoliv, třeba se tomu bude říkat úplně jinak. Mělo by to zohledňovat nové distribuční kanály, které vznikají, Mělo by se to hodně zaměřit na aktuální prostor distribuce a možná budoucí prostor distribuce musí pokračovat v zajišťování neutrality, transparentnosti a přístupu k informacím pro spotřebitele. A, jak už jsem řekl, nemá smysl vytvářet legislativu, když se tato nebude vynucovat. Jinými slovy, aktuální kodex a jakákoliv budoucí legislativa i v této oblasti musí být vynucována, a to včas, v zájmu právní jistoty pro všechny účastníky na trhu a v zájmu eh, nových subjektů na trhu. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, děkuji pane, panu Klenerovi a pan Dusar jako náš poslední řečník. Máte opět sedm minut, prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pro mě je samozřejmě vždy velkým potěšením, když mě pozvete na své jednání. A kromě toho budu hovořit o tématu, které je zajímavé pro nás, pro všechny. Jelikož nemám k dispozici příliš mnoho času, tak se podíváme na přeskum kodexu chování, které se týká, který se týká CRS, to znamená těch rezervačních systémů. Jak jistě víte, tak toto je v souvislosti se strategií komisi komise z roku 2018, kdy se komise zavázala přeskoumat ten text, to znamená nařízení eh, související s tímto textem. V říjnu 2007 komise zveřejnila svůj plán, v rámci něhož také minima, mimo jiné tedy také stanovuje termíny a cíle pro tuto první analýzu následujících týdnech proběhne veřejná konzultace, která skončí až na konci října tohoto roku a v rámci níž budou mít všichni možnost vyjádřit se k tomuto velmi důležitému tématu. To znamená, tato, tato veřejná konzultace kromě toho v podstatě doplňuje práci konzul, poskytovatele konzultačních služeb, který byl nasmlouván a který vlastně eh, skontaktoval všechny zúčastněné partnery. Na jaře roku 2019 komise předloží své závěry v souvislosti s touto otázkou, což mimo jiné bohužel také znamená, že se tím novým textem nebudeme moci zabývat v rámci současného mandátu, ale budeme muset čekat až na další mandát, což je nám samozřejmě velmi líto. A tady vlastně se nám otvírají dvě možnosti. Takže buď komise eh, dojde k tomu závěru, že ten text je v pořádku v souvislosti tedy s tou situací na trhu a že není třeba nic změnit, anebo na druhou stranu bude podstatě vyžadovat inovaci distribučních kanálů a to přitom povede k jaksi znovu vlastně k přepracování tohoto textu. To znamená, v tuto chvíli je třeba samozřejmě, v tuto chvíli je třeba počkat na to vyhodnocení. To znamená, i v souvislosti s tím, co jsme si vyslechli už v průběhu dnešního odpoledne a na základě těch prvních vyjednávání se zástupci celého odvětví, víme, jaké jsou ty klíčové prvky, které hodně ovlivní budoucí debatu. Takže v první řadě ta skutečnost, že napříč tedy tímto odvětvím chceme zajistit, aby společnosti si mohly vybrat svobodně svůj distribuční kanál a za druhé, to vypadá tak a je to jasné, že vlastně všichni operátoři a distributoři budou muset plnit stejná pravidla, což je velmi zajímavé, protože Amadeus a e, další CRS e, v podstatě jsou součástí nebo plní tento kodex, ale další operátoři na trhu neplní tato pravidla. Takže v každém případě si myslíme, že to, co je zde navrhováno, je zajímavý výchozí bod. Dnes odpoledne jsme to viděli a slyšeli mnohokrát. To znamená, že spotřebitel je opravdu ve středu našeho zájmu, protože samozřejmě chceme zajistit jednotný vnitřní trh. A tento vnitřní trh bude fungovat pouze tehdy, ve chvíli, kdy spotřebitelé budou moci porovnávat ceny a služby různých poskytovatelů těchto služeb v rámci jednotného trhu. A proto je třeba zmínit také článek 5 eh, příslušného nařízení, který vlastně vyžaduje, aby podniky, na nich se vztahuje kodex chování, zastávaly neutrální stanovisko, což je samozřejmě článek, který je velmi zajímavý a mohl by být do budoucna ještě rozšířen, nebo jeho rozsah působnosti by mohl být rozšířen. A stejně jako říkal pan Klener, chci říci, že nemůž, nesmíme zapomenout na to, že to vyhodnocení nebo přeskum kodexu chování E, v podstatě přichází ve chvíli, kdy dochází také k velké koncentraci různých leteckých společností i distributorských firm. To znamená, je velmi pravděpodobné, že se ta situace bude velmi měnit. My si myslíme, že tady je třeba udělat všechno proto, aby i nadále fungovala hospodářská soutěž, abychom byli konkurenceschopní a abychom zabránili tomu, že bude ohrožena ta možnost srovnávání. Takže toto jsou principy, které eh, musíme prostudovat, nejsou úplně srovnatelné nebo ano, srovnatelné. A my tady v tuto chvíli jsme připraveni opravdu prodebatovat aspekty, všechny aspekty eh, u všech těchto klíčových bodů. Takže dobře, začínáme s otázkami. Prosím. Děkuji, děkuji, děkuji za všechny vaše příspěvky. Myslím si, že ty otázky, které jsme měli, máme i nadále. Komise, já bych se ráda zeptala. Byly předloženy různé stížnosti ze strany poskytovatelů těch eh, rezervačních systémů v souvislosti s tím přítelkem. Všichni víme, eh, o co jde, tedy Lufthansa 16 euro. Ono se to samozřejmě rozšiřuje, šíří i na další letecké společnosti. Ale vy jste hovořili o tom přeskumu a já se ptám, proč nemůžeme využít ten současný kodex chování. Vy říkáte, že jeho, jeho třeba přeskou, přeskoumat, ale nemůžeme použít ten současný, protože vy jste hovořil o tom plánu, o, zmínil jste březen 2019, e, my všichni víme, že už tady nebudeme, že, že přijde nový parlament, přijde nová kam, komise, ono to všechno nějakou dobu potrvá a možná, že se to protáhne, bude to až na konci roku 2019 nebo dokonce v, roku, v roce 2020. Do té doby samozřejmě se hodně eh, vyvine i ta technologie, to znamená, že třeba ty příplatky se rozšíří do dalších leteckých společností, to znamená, že spotřebitelé budou eh, platit všechny tyto eh, příplatky. Eh, Samozřejmě, samozřejmě je toho prostě velmi mnoho, ale ptám se, proč nemůžeme využít tady ten současný kodex chování. A ještě na pana Klenera. Ten příplatek, kdo to, kdo to vlastně platí, kam to jde? Je to opravdu ten spotřebitel, je to ta poslední část toho celého řetězce. A co transparentnost? To, to je ta má obova. Protože já poslouchám samozřejmě vás a potom bychom ještě mohli tady vést další eh, rozpravu o letišních poplacích, protože to je něco, co pro eh, spotřebitele není úplně jasné. Platí to oni přímo naše spotřebitele? Děkuji, paní Tapadel, prosím. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji také všem, kteří se této debaty účastní. Bez pochyby jsem eh, byla já jednou eh, z poslankyní, která upozorňovala na tyto problémy lidských společností a případku a říkám, že toto jde proti právu občanů nechat se informovat a informovat se transparentním způsobem o ceně letenky. Kromě toho si myslím, že je to také velké ohrožení pro konkurenci, hospodářskou soutěž, to znamená, že ono to vede eh, k, k navýšení ceny, eh, kterou musí poté samozřejmě platit eh, spotřebitel. Samozřejmě, že jsme součástí digitálního trhu v digitální době, v rámci níž má každý občan, každý spotřebitel právo se informovat. A já se ptám, kolik spotřebitelů, kolik spotřebitelů ve chvíli, kdy získají letenku, ví, že platí ten či onen poplatek. Já si myslím, že tady tou odpovědí by bylo velmi málo. Myslím si, že jde o nelegální, nekalé praktiky, které jdou proti Eh, kodexu chování. Komise se vyjádřila v tom smyslu, že to určitě přeskomá, ale než dojde k přeskumu, tak si myslím, že by bylo třeba vyřešit nějaké současné problémy. Nemůžeme říct si spotřebiteli, že v blízké či daleké budoucnosti bude vytvořen nový kodex chování, na základě něhož budou tyto problémy vyřešeny. Takže to jsou ty tři zcela jasné otázky na komisi. A chci opravdu zcela jasnou odpověď, protože ty otázky byly zcela jasné. Já prostřednictvím písemné interpelace jsem bohužel žádnou odpověď nedostala. To znamená, otázka, jaká jaká opatření přijme Evropská komise pro to, aby byla pravidla dodržována? Za druhé, nedostatek reakce ze strany komise. Nemyslíte si, že bychom si to mohli vykládat jako podporu těmto nekalým praktikám? těmto nekalým praktikám, které vedou k nedostatečné transparentnosti a praktikám, které ohrožují a poškozují spotřebitele, protože nezapomeňte na to, že toto může v podstatě být precedentem pro jakékoliv odvětví poskytování služeb. A poslední otázka. Jaká konkrétní opatření přijme Evropská komise pro to, aby se ujistila, že všichni Eh, evropští občané budou moct využívat služby všech leteckých eh, společností. Protože tady hovoříme o milionech a milionech evropských spotřebitelů, to znamená o milionech a miliardách euro, které skončí v kapse někoho a zase v jiných kapsách budou chybět. To znamená, že my jako zákonodáci jsme povinováni tady v tuto chvíli chránit spotřebitele. Děkuji, paní Tapardel. tak já jako předsedkyně tohoto výboru bych také se ráda vyjádřila. Opravdu mě udivuje pomalost jednání Evropské komise v tomto smyslu. Tři roky, tři roky DG MOV přeskoumávala stížnost, to znamená 82 009 je ten dokument. To znamená, že tady nakonec bylo všechno zamítnuto, aniž by aniž by bylo nějak právně stvrzeno, že Lufthansa jednala nelegálním způsobem. Hovoří se tady o tom, že kodex chování je zastaralý, že je třeba ho přeskoumat a tak dále a tak dále. Ale tady hovoříme o zcela zásadní mm, problému se s podstatou to znamená, že tady máme uživatele, evropského užita, už, u, uživatele, který se obrací na nás, dívá se na nás a ptá se, co děláte? Co vy tam děláte? Tři roky? Tři roky se na něco díváte? Já tady mám tři připomínky. V rámci tohoto výboru všichni zastáváme a bráníme princip neutrality. A teď, co se týče komerčních vztahů mezi leteckými společnostmi a co se týče také těch rezervačních systémů, jsme schopni zajistit, že celá ta síť funguje neutrálním způsobem. A co se týče těch stížností v souvislosti s TPS a v roce 2015 byla předložena stížnost a já si myslím, že je dost naléhavá, takže já nechápu, proč se to přeskumává tři roky. Je to přece naléhavá, vždyť přece víme. Teď víme, že tady jsou prostě strany, které byly poškozeny a jakým způsobem jim tedy tu ztrátu, tu škodu budeme kompenzovat. To jsou prostě stížnosti, které jsou namířené na e, Evropskou komisi a já se ptám, jakým způsobem můžem, se můžeme zaručit nebo zajistit, že dojde k přeskumu tohoto e, kodexu chování, o kterém se hovoří, že je zastaralý. To znamená, že my říkáme, že tento kodex je zastaralý, ale nic neuděláme, nic proti tomu neuděláme. Takže já tímto dám slovo všem našim expertům a kdo bude chtít začíst? Tak prosím, Komise. Tak, prosím. A jeden z členů Evropské komise, samozřejmě nejste Evropská komise. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit velmi přímo, protože ty otázky byly přímé, tak já na ně přímo odpovím. Co se týče té stížnosti, která byla předložena proti vlastně ta stížnost na Lufthansa a na ten příplatek 16 euro. Je třeba si uvědomit, o co tady jde. Celá komplexnost tohoto textu. Tady v tomto bodě v podstatě došlo k předložení předběžných závěrů. Na ty zúčastněné strany reagovaly a v tuto chvíli Evropská komise připravuje své reakce, odpovědi. To znamená, celé to řízení je otevřené a nemohu se k tomu vyjadřovat více v tuto chvíli. Víc tomu nemohu říct si. A to je prostě nad rámec, nad rámec mých kompetencí. Opravdu tomu nemohu uh, nic říct pan generální eh, ředitel. Eh, abych odpověděla na to, co říká paní Klun. V podstatě vy se ptáte, kdo to platí. Kdo to nakonec zaplatí? Ano, <laughs> samozřejmě spotřebitel. Když bychom si to chtěli vypočítat, rychle vypočítat, a samozřejmě, že jsou i jiné letecké společnosti, které nějakým způsobem zareagovaly. Ale mnoho, nebo v podstatě mnoho letenských společností v podstatě nechává platit opravdu spotřebitela. Takže když se podíváme na ty výroční zprávy, když se podíváme tady na číslo těch uh, letenek, vydělíme dvěmi, protože říkáme, že každý druhý, každá druhá letenka se vlastně uh, prodá přes prostředkovatela, pro, přes prostředkovatele a vynásobíme 16, no tak vlastně tady došlo v podstatě k dalšímu zatížení. Ale tady v podstatě už v tuto chvíli hovoříme opravdu o milionech a milionech euro za poslední tři roky. A to samozřejmě prostě zaplatili klienti, Lufthansa, protože Lufthansa je velmi aktivní nejen v rámci EU, ale také mimo EU. Takže toto v každém případě má největší dopad na evropské spotřebitele. Ano, samozřejmě eh, je to tak, že eh, ten příplatek vlastně platí spotřebitel. A když se v tom dobře vyznáte, tak si skutečně můžete porovnat eh, letenku, kterou skoupíte přímo od aerolinky nebo přes eh, prostředníka. Ale ne každý zákazník to dokáže. Ne každý zákazník si dokáže eh, v tom internetu tak vyznat, aby to prostě našli. Takže tyto cestovní kanceláře opravdu sehrávají důležitou roli pro tyto zákazníky a neměli bychom je trestat. Y a-t-il encore des questions? Tak. Teď mám otázku já. Já nejsem zcela spokojená s odpovědí Evropské komise. To neberte osobně. Eh, pane kolego, ale já souhlasím s paní Tapadel, eh, která říkala, že tato odpověď by měla být odpovězena na vyšší úrovni. Ano, to by skutečně měl, eh, měl zodpovědět někdo nad vámi v hierarchii. Protože my tady zastupujeme evropské občany a oni potřebují pochopit, o co tady jde. Já vím, že e, to budeme se tady ještě řešit ale Pane Diso, já vám děkuji, e, že jste nás e, navštívil a šel do toho s námi. Děkuji a prosím o potlesk pro všechny účastníky. Děkuji vám, že jste si udělali čas a, a přišli mezi nás. A to je jenom začátek. Budeme o tomto tématu mluvit ještě mnohem, mnohem víc. continuons nos programmes. Merci à vous. Tak, eh, teď eh, eh, půjdeme dál na našem programu. Děkuji. Notamment avec le rapport de monsieur Zille. Merci, monsieur Zille. A teď máme na programu zprávu pana Zíleho. A já chci panu kolegovi Zilemu poděkovat za to, že si upravil program tak, aby se nám mohl přizpůsobit. A já především vítám eh, tuto mladou dámu, tamhle, jak se jmenujete, Kamil, pojďte se posadit ke mně. Eh, Kamil bude spolu předsedat této poslední části eh, našeho zasedání. Madame Vieux, elle peut venir à côté de moi Eh, paní Vě, souhlasíte, aby se tady posadila ke mně? To je jenom pro kontrolu, zda matka souhlasí. Kolik je ti let, Kamil? Deset a půl. Tak můžem? Ne, tak zdá se, že ne. Tak už? Dobře, už. Avance. Tak můžeme začít. Takže pozdrav se tady. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Totalement votre rapport, monsieur Zilleux. Mais on commence par l'accès au marché Tak, dobře. Uh Hmm, nevím, nakolik eh, tě to bude zajímat, ale začneme se společnými pravidly o přístup na mezinárodní trh autogarové a autobusové eh, dopravy. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně a slečno spolupředsedkyně. Tak eh, víme, že doprava v Evropské unii je velice důležitá. Teď hovořím tedy o autokarové a autobusové dopravě a je to samozřejmě eh, důležité pro, zvláště pro eh, regiony, kde eh, není námožnost. O co nám jde? Máme dopravce, který zatím není, nemá sídlo u nás, není se na našem trhu a snaží se tedy na tento trh vstoupit. V náčenských zemích to nejde. Eh, někteří kolegové tady říkali, že to je v podstatě eh, dobrá kabotáž, což je tady jaksi v eh, kontrast k tomu, k té takzvané špatné kabotáži. Tato otázka, a my tomu tedy se snažíme plně pochopit, tato otázka je velice složitá a my jsme se setkali s mnohými hráči v tomto oboru, to znamená také eh, firmy, které zde pracují, eh, také jsme o tom které hořešili s provodají, s novými zpravodají a snažili jsme se najít nějaké vyvážené řešení. A samozřejmě bychom si přáli pozitivní výsledky, i když tedy hm, jaksi nebude lehké Eh, nenechat ten návrh komise padnout. Jaké jsou hlavní změny tohoto, eh, v tomto návrhu? Tak především eh, my se tady snažíme o to, aby se chránily kontrakty, které jsou v rámci veřejné služby a to je dáno to je dáno tedy vzdálenosti. Eh, my tady máme hranici 100 kilometrů a tady není možné eh, bránit ve vstupu dalším eh, hráčům na trhu. A my tady máme článek 36, což jsou další pravidla, která brání vstupu na tento trh pro někoho nového. To znamená, že pokud by vstup tohoto nového hráče eh, měl nějakým způsobem podkopat současnou eh, dopravu eh, v režimu veřejné služby, pak je možné tedy tomu bránit. A dále tady máme například možnost vypsat balíček cest, tras, které jsou ziskové, a méně ziskové. Eh, to znamená, že mm, snažíme se tady ušetřit peníze daných poplatníků cestou křížový dotaci. Další věc je pozastavení nebo odchod. Eh, máme tady tedy eh, možnost, že by se obcházely ty služby poskytované ve veřejném zájmu a to znamená, že by mohlo dojít eh, například eh, k narušení eh, narušení rovnovážnosti této veřejné služby a v tom případě by mohlo dojít k vypovězení smlouvy v době šesti měsíců. Samozřejmě nevíme, co všechno to může znamenat a trošku mm, nerozumíme úplně mm, tady tomu té terminologii, co to je, jak si ta e, rovnováha. Samozřejmě bylo třeba, aby toto posuzovali nezávislé regulační e, orgány a to se děje v podstatě všude tam, kde e, existují veřejné služby či služby ve veřejném zájmu. Čili otázka je jenom prostě, jak to detailně uspořádat, jestli to bude více úřadů, anebo jestli jeden. No v podstatě to musí být nezávislý veřejný regulátor. Eh, třetí úpravu eh, je právo, třetí úpravu je právo, právo na eh, vyloučení. To znamená, že chceme v městských oblastech a to skutečně mm, tady jde o to, aby se otevřel trh na té dálkové a městské dopravě, čili ne městská doprava aby bylo jasno, aby tady nevznikaly další obavy. My jsme také zjistili v našich debatách s různými účastníky, že existují určité obavy ze zneužití trhu. To znamená, že tady máme pozměňovací návrh 3 a 28, a tady si přejeme, aby regulátoři eh, se starali o rovné podmínky mezi dopravci. Jinak eh, by se mohlo stát, že eh, třeba přijdou noví zájemci o tento trh, budou Eh, ztrátový, eh, pak ty ztráty jim někdo uhradí, eh, tím pádem se jim podaří získat větší trh a potom tedy budou moci zvednout cenu. Čili v podstatě mm, jde o to, aby se hlídalo zneužívání trhu. Další věc to je přístup k terminálům. Máme tady soukromé i veřejné terminály a v podstatě by neměly být mezi nimi rozdíly. Nicméně členské země Eh, mohou například využít, že eh, nebo říci, že třeba primi, eh, privátní terminály třeba mohou dát přístup jenom tomu, komu patří a podobně. Dále je to povinnost řídit si sídlo. Komise v podstatě navrhla, aby se ta firma nemusela Eh, hned z počátku registrovat eh, v té, eh, v té jiné zemi, ale nakonec to dopadlo tak, že v podstatě budou moci takto fungovat pouze 6 měsíců po vstupu na tento trh a mm, jak si po těchto šesti měsících už musí být registrováni v příslušné členské zemi. Další je možnost liberálnějšího režimu, to znamená, že členské země, které chtějí dále otevírat svůj trh, samozřejmě mohou. Právo na odvolání, to je také důležité, kterýkoliv dopravce se může odvolat, jestliže nesouhlasí s úředním rozhodnutím. Takže eh, já chápu, že ta zpráva nadále zůstává kontroverzní a rád si vyslechnu vaše názory. Eh, je tady ovšem jedna věc s těmi s eh, určitými zvěstmi, které kolují. My jsme samozřejmě měli balíček mobility 1 a já bych si opravdu nepřál, aby ta problematika autobusů, autokarů eh, se posouvala, poněvadž ona je v balíčku číslo 2 a já tedy doufám, že se nám podaří najít kompromisy zde ve výboru. Eh, děkuji vám, pane Zíle. Ano, děkuji vám za vaši prezentaci. Bylo to naprosto jasné a jasně jste vysvětlil, o co jde. Pan de Grande Pascual. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. A také samozřejmě vítám budoucí předsedkyni našeho výboru. Tak teď přesně nevím, kde jsme. Eh, v tuto chvíli začínáme podstatě hovořit o tom, proč je důležité neodkládat tuto debatu, protože samozřejmě tomu mzdu dostaneme vždy, nemusíme to ospravedlňovat. Ale co se týče tedy časového hormonogramu u, u balíčku mobility, tak tady, jestli na někoho můžeme ukazovat prstem, tak je to Evropská komise. To znamená, že Evropská komise má opravdu zodpovědnost za to, aby se opravdu pokročilo. Samozřejmě, že tady existují různé národní zájmy i nějaké osobní zájmy, to je jasné. Vždy je to velmi těžké v podstatě nějakým způsobem dovést až do konce. Ale co se tady týče této autokorové dopravy, tak ta samozřejmě bude mít přímý dopad na další věci. To znamená, že mně přijde naprosto v pořádku, co co vlastně chtějí eh, sociální eh, demokraté. Ale já samozřejmě se vždy s panem Cílem nějak domluvím. Já jsem velmi rád, že je vždy k dispozici. Samozřejmě, že jde o velmi složité téma a jsem velmi eh, rád, že pan Zíle nám vždy naslouchal, vždy si vlastně zapisoval naše připomínky a mnoho z těchto připomínek také se odráží, odráží v jeho zprávě a já mu za to velmi děkuji. Tady v tuto chvíli hovoříme o zprávě, která by měla být co nejobsáhlejší a měla by uspokojit vlastně všem, všechny členské státy, eh, uspokojit všechny členské státy, které chtěly to i to. Já chápu, že tato snaha pana Zíleho je chválihodná, ale říkám, že jde o extrémně komplexní téma a my rozhodně budeme předkládat velký počet pozměňovacích návodů, samozřejmě vždy v duchu nebo ve snaze eh, nalézt nějaký konsenzus. Aniž bych eh, chtěl hovořit příliš eh, dlouho nebo chtěl hovořit jaksi o různých tématech, která již byla zmíněna. Co se týče té kilometraže, tady se hovoří o důležitosti v podstatě eh, chránit zájmy veřejné, veřejnou, do, veřejné dopravy. To znamená hovořit v podstatě o něčem nebo o podmínkách, na základě níž může eh, poskytovatel této služby začít své služby poskytovat. To znamená, vždy je to ve vztahu nebo v souvislosti s národní legislativou. Tady pan Zíle ve své zprávě tedy rozebírá eh, téma veřejné dopravy. Ale jakým způsobem je to tedy v souvislosti také se směrnicí z roku 2007? To znamená, že pan zpravodaj chce omezit v podstatě obě dvě věci, což si myslím, že má i právní dopad. Pan zpravodaj má obavy a vždy ty obavy měl, že by tady mohlo docházet opravdu k velkým eh, problémům i jaksi správního hlediska. A z toho důvodu, jak ten návrh komise tak eh, ten, ta zpráva eh, pana zpravodaje se snaží v podstatě hovořit tady o výhradním eh, režimu, který by platil právě pro veřejnou dopravu. To znamená, že tady jde opravdu o velmi komplexní téma a my s tím nemůžeme eh, souhlasit. Z po úhlu pohledu eh, politického se tady pan zpravodaj snaží dávat ještě více moci vlastně eh, regulačnímu orgánu, což je pro mě také dosti komplikované. Takže zpráva pana zpravodaje v podstatě chce, aby každý poskytovatel eh, služby, této služby měl v zemi, ve které tu službu poskytuje také své sídlo. A to je něco, co, jde, co je v rozporu s tím, co jsme odsouhlasili předtím a dále. Eh, ten španělský problém. Ale to není španělský problém. Ano, je pravda, že ten španělský model, který se snaží vlastně kombinovat eh, ziskovost a, a neziskovost eh, různých jaksi poskytovatelů. Nám se podařilo například eh, dosáhnout opravdu velkých úspor a podařilo se nám opravdu zajistit to, že autobusy a autokory opravdu jezdí do těch nejodlehlejších, nejvzdálenějších míst, kam vlastně nejde vůbec nic. Víte, tady je to v podstatě doprava, dopravní prostředek, který opravdu může dojet až do míst, které jsou eh, pro jiné druhy eh, dopravy nepřístupné. Ale já chci připomenout jednu věc. Národní parlamenty Španělská, Holandská, České republiky, Německá, Rakouská a dalších států v podstatě na to reagují a reagují na to rozhodně i v souvislosti s otázkou principu subsidiarity a proporcionality. Evropský, eh, Evropská organiza, odborová organizace dopravních, eh, do, pro dopravu už zcela jasně také vyjádřila svůj nesouhlas A já chci říci, že samozřejmě, a opakuje, pan zpravodaj velmi úzce s spolupracoval, byl velmi laskavý, ale jde o téma, které je extrémně složité, extrémně komplexní, extrémně v podstatě i kontroverzní a my potřebujeme čas, potřebujeme čas, abychom to vyjednali aby to bylo i v souladu s eh, balíčkem mobility, protože my samozřejmě víme, jak je to eh, složité. Takže já rozhodně jsem v tomto případě pro, aby došlo také eh, k odložení, k posunutí tedy tohoto balíčku. Samozřejmě, že tady je spousta obsahových věcí, které je třeba ještě vyjasnit, ale kromě toho také politických. Kurubašev pour Děkuji, slovo má pár, pan Korumbašev za SAD. Eh, <clears throat> thank you very much. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem věděl, že diskuse začne v 17.30 a také jsem přišel v 17.30, ale když jsem přišel, tak už mluvil pan zpravodaj pak eh, mluvil hned kolega Luis de Grandes. Jde o návrh, který pochází od komise a zpráva je od pana Zíleho, respektovaného kolegy s velkými zkušenostmi v této oblasti. Přesto nechápu logiku komise, která v balíčku mobility navrhuje určitá omezení kabotáže, a na druhé straně tady máme návrh pro oblast přepravy zboží tedy. A na druhé straně máme návrh pro autobusovou a autokarovou dopravu, která se má liberalizovat. Upřímně moc nechápu, jaká je logika s tou kabotáží. Je dobře ji liberalizovat nebo se má spíš omezit? Protože oběma směry najednou jít nemůžeme. Jak už jsem uvedl na předběžné diskusi, zdá je to třeba tak, že v Evropě máme dobrou kabotáž a špatnou kabotáž. Já bych měl určité vysvětlení. Když tady máme dominanci zemí z dopravu, které jsou ve středu a na východě Evropy, tak je jasné, že kabotáž je naprosto špatná a musí se omezovat. Když by to naopak byla dominance firem ze západní Evropy, no tak je jasné, že kabotáž je dobrá a liberalizace musí pokračovat. Eh, má logika v té věci je naprosto opačná. Já bych řekl, že přeprava zboží musí být neustále liberalizována a fungovat v rámci volného trhu a na druhou stranu trh autobusů a autokarů musí být omezen. A nebo musí být alespoň předmětem určitých restrikcí, protože to je eh, sociální služba, společenská služba. A v takovém případě máme možnost, eh, aby velké nebo zavedené firmy eh, si udělali své profity a co bude s tím zbytkem? No, ten zbytek to budou ty malé a střední firmy, které velice často bankrotují a budou žádat peníze od států nebo od obcí. Takže, víte, já jsem stále tu logiku komise eh, nepochopil, proč chce omezovat kabotáž na jedné straně a na druhé straně liberalizovat. Jen tak mimochodem, Nemyslím si, že bychom měli některé národní modely exportovat do dalších zemí. Například si nemyslím, že je správné exportovat například ehm, německý národní model do Španělska. A nemyslím si, že je správné exportovat španělský národní model do Německa. Nemyslím si, že by měl být úkol komise nebo parlamentu fungovat jako takovýto exportér věcí z jedné země do jiné země. Protože ve finále budeme mít eh, ten samý model pro všechny státy. Protože pokud jednoho dne budeme mít to samé řešení, může způsobovat různé sociální problémy v různých zemích. Na jedné straně bychom mohli mluvit o tom, co se stalo v Německu, protože tam je víceméně monopol, a můžeme mluvit o tom, zda ten druh monopolu je lepší než monopol v místní dopravě. Na druhou stranu, když máme monopol místní dopravy, tak pravděpodobně to můžete probrat s místním starostou nebo s místní městskou radou. Na, na té druhé straně budete muset eh, eh, diskutovat se zástupcem velké mezinárodní společnosti, která velice často není vůbec přítomna. Hovořili jsme tu o regulačních orgánech. Opět nejsem si jist, zda by toto rozhodnutí mělo být na evropské úrovni. V některých státech eh, ten model s regulačními orgány funguje poměrně slušně. V jiných zemích pravděpodobně máte ministerstvo dopravy, které takovéto věci řeší. A opět nemyslím si, že bychom měli používat stejný model všude tedy po celé Evropské unii. Zejména v případě, kdy nějaká firma musí dokazovat hospodářskou rovnováhu svých modelů příslušnému eh, regulačnímu orgánu. Například mě by velice zajímalo, jakým způsobem městská doprava v Talinu dokáže, svůj, dokáže obhájit svůj model eh, bezplatné veřejné dopravy budoucímu regulačnímu orgánu, protože tam, žádné hospodářská, že tam žádná hospodářská rovnováha není, protože ta doprava je zadarmo. Takže upřímně já nevím, jak byste to chtěli obhajovat před nějakým regulačním orgánem. Protože ten regulační orgán snadno může říct, no tak je jasné, že váš model nefunguje, tak ho koukejte změnit. Upřímně, já mám podobné obavy eh, o celou řadu eh, dopravních podniků v různých městech, které by měly dokazovat eh, validitu svých hospodářských modelů takovýmto nově zřízeným regulačním orgánům. A nakonec my jsme se snažili vytvářit co nejvíce administrativních bariér pro oblast přepravy zboží a řidiče kamionu, ale najednou, když se snažíte vytvářet ty administrativní překážky v celé EU, abyste ten biznis eh, zarazili, tak ehm, bychom se měli postarat o to, aby přece stejné administrativní překážky byly i pro řidiče autobusů, protože eh, by to byla hodně zajímavá otázka co do vysílání pracovníků, zda může platit pro jeden druh přepravy a pro jiný druh přepravy to tak nějak neplatí. Opět, má otázka jde směrem eh, rovných podmínek pro všechny. Když hovoříme o vysílání pracovníků, hovoříme o kabotáži. Musíme mít ta stejná pravidla. A není možné neustále poslouchat vysvětlení, že no, podívejte, máme tady takový hodně specifický moment, řekněme, v tomto druhu dopravy a nikoli v tom jiném druhu dopravy. Takže opět řekl bych, že v tomto ohledu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů a nejsem si jist, zda obecně za to pozici zpravodaje eh, přivítáme, protože on se snaží ten návrh komise obecně za to hájit. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Budeme pokračovat, ale musíme být struční, protože nemáme moc času. Jako další má slovo pan Riké. Děkuji. No, toto je dosti složité téma, tak upřímně nevím, jak se mi podaří dodržet tu stručnost, o které jste mluvila. Vidíme, že zde je silný odpor vůči tomuto návrhu na národní úrovni. V první řadě bych chtěl poděkovat Robertovi. Řekl bych, že odvedl skvělou přípravnou práci ale ono toto téma je tak trošku eh, minové pole, že ano. Každopádně mu děkuji za odvedenou práci. S tím, jak poslouchám kolegy stínové zpravodaje, tak vidím, že zde jsou velice různící se modely z historických a geografických důvodů. Máme geograficky vzato malé země, které věci řeší úplně jinak než eh, země s velkým teritoriem, to je zcela logické a mm, vlastně nemají ani stejné, stejná historická východiska co do přepravy cestujících, takže například eh, nepoužívají vlaky, spíše používají silniční eh, dopravní prostředky, ale na druhou stranu jsou pak země, kde je hodně železnic a je jasné, že to bude mít své dopady na subsidiaritu. Máme různé problémy, co se týká těch různých prahových hodnot. 100 kilometrů v Belgii je hodně, ale ve Španělsku je to naopak velice, velice málo. Takže ono je hodně složité aplikovat Prahy uniformně na celoevropské úrovni. Další problém související s Prahy je ten, že se vlastně všichni shodnou, že bychom neměli eh, do celé věci zahrnovat ten městský, urbání aspekt. Máme zde ty eh, intercity eh, kanály a ono je velice složité cokoliv definovat, protože velice často se k věci přistupuje takovým tím urbáním hlediskem, ale je zde problém zkrátka dobře s demarkací. A také je to otázka vlastnictví, nejen statusu. Máme země, kde Máme země, kde ta infrastruktura je soukromně vlastněná a jiné země, kde tomu tak vůbec není. Rovněž eh, co do těch komentářů ke kabotáži, ono to není kabotáž eh, pro eh, nákladní dopravu a kabotáž pro osobní přepravu. Nejedná se o nějakou dobrou a špatnou kabotáž. Kabotáž se může stát nedobrou, když eh, se stane činností sama pro sebe, řekněme. Což se děje v nákladní přepravě. Ovšem samozřejmě ne, neměli bychom zde mít dvojí metr. Občas se kabotáž využívá k mm, poskytování služeb pro vzdálené oblasti například. Takže to není to samé. Není to to samé, když přepravujete zboží a když přepravujete lidi. a je jasné, že to bude mít eh, různé dopady. No ale čas kvapí, paní předsedkyně, takže já bych rád rád řekl, že je dost možné, že zde bude určitá míra pokušení obě ty složky, obě ta témata sloučit. Eh, jsou zde argumenty pro, jsou zde argumenty proti. Ty argumenty pro mohou například být, že budeme chtít chránit národní systémy a nebudeme mít jedno jednotné řešení pro celou Evropu. A ty argumenty proti eh, by byly, že eh, bychom se snažili vyhnout debatě a vlastně bychom se to snažili tak nějak setřást. Osobně bych eh, rád pana zpravodaje podpořil a doufejme, že na jedna, na, nakonec dospějeme ke konsenzu. Děkuji, pan Krámr. Děkuji, paní předsedající, děkuji Robertovi za první návrh. Je to samozřejmě složité téma. Řekl bych, že komise, když připravovala tento návrh, buď přišla s křížkem po funuse a nebo e, nezvážila vývoj v Evropě. Ono to vypadá, jako kdyby německý model byl nějakým vzorem. E, po mnoho let se dalo říci, ano, je to vzor, Otevřel se tam v Německu trh s dálkovými autobusy, bylo tam hodně konkurentů a bylo to atraktivní, ale už tehdy bych řekl, že se nedělalo nic s nekalou konkurencí, takže ty dálkové autobusy nemusí platit mítné například, ale e, jejich největší konkurent na železnici musí mít to platit po celé Evropě a to se vůbec netematizuje. To mě rozčiluje, já to vůbec nechápu. To nemá nic společného se spravedlivou srovnou konkurencí. A za druhé, když jste pak ten návrh předložili, e, tak e, se ty německé poměry tak změnily, že najednou tam máme monopolisty. A já jsem nevěděl, že Evropská komise eh, najednou podporuje monopoly. Já měl pocit, že máte něco dočinění s eh, rovnou hospodářskou soutěží, ale upřímně řečeno v Německu to s tím vůbec nemá co dělat, protože Flixbus víceméně vykoupil všechny své konkurenty a Doko- a to tedy totiž ty všechny, kteří mu mohli nějakým způsobem způsobit škodu. A teď tam máme monopolní situaci. To není přece možné na evropské úrovni. My jsme tady vedli celou řadu rozhovorů, například třeba se Španělskem, kde ten španělský trh je velice dobře fungující trh bez takovéhoto monopolu. Je tam celá řada aktérů, mluvilo se o nějakých 230 účastnících na trhu. Proč se neudělalo Španělsko tím vzorem pro evropský eh, trh dálkovými autobusy? A to je odpověď, kterou bych rád od komise slyšel. Robert Zíle se teď samozřejmě snaží celou tu věc posunout správným směrem. Eh, říká, že veřejná doprava nesmí být, eh, nesmí být zasažena. Ano, a já vám říkám, že ani PSO, e, například e, tedy i provozovatele na železnici PSO, tak platí mítné. Když e, mluvíte s provozovateli autobusu, no tak v rámci PSO nic neplatíme, žádné mítné, to bychom chtěli, ale to je přece úplně něco jiného. Přece tam něco nesedí. A e, tak, jak říká Robert Zíle, je jasné, že e, ta veřejná doprava na krátké vzdálenosti to nesmí být zasaženo a musíme tam mít e, spravedlivou konkurenci. Já vám mohu říci ze svých německých zkušeností, od toho jsme na míle daleko, na tom se asi shodneme. Ani my nechceme žádné monopoly, ať už jsou to státní monopoly nebo soukromé monopoly. Takže na to musíme dát pozor. Je to velice složité. Dalo by se říci, že pokud třeba někdo se státními penězi postaví terminál, tak přece nemůže sloužit jenom jednomu, který tam bude odstavovat své autobusy. Ale pokud to bude soukromý podnikatel, který si postaví terminál, no tak toho zavazovat k tomu, aby dával prostor svým konkurentům, eh, přičemž on za to platila ostatní ne, no tak to přece také nehraje. Eh, já bych řekl, že ani toto nebylo řádně ošetřeno. No a samozřejmě musíme zajistit právní jistotu. Cherry picking není možný aby si někdo tedy vybíral, co se mu zrovna hodí. A máme takové příklady, kdy například třeba u železnic se zabraňuje cherry pickingu. Já vám mohu říci, že v Brandenbursku to bylo tak, že se eh, celý stát rozdělil na čtyři oblasti. Byly čtyři výzvy, řeklo se, fajn. Eh, jedna firma může vyhrát maximálně ve dvou, ale v těch oblastech eh, bylo vždy něco dobrého, něco špatného. My jsme řekli, že mobilita je základní, že to je vlastně eh, základní předpoklad pro existenci, který je potřeba ganartovat. A když na jednu stranu někdo působí někde, kde je hodně lidí a může hodně vydělávat, tak musí zároveň eh, působit někde, kde je málo lidí. Nezlobte se, nenechám se přerušit. První dva mluvili tak dlouho, já si nebudu krást, nebudu nechat krást čas. Já nemyslím tebe, já myslím ty dva první. Eh, eh, takže tímto směrem to rozhodně nemůže pokračovat. Potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž. Děkuji vám, pane Krámere. Paní Vě. Děkuji. No, já zastopuji pana Lopeze, který nemohl přijet z Portugalska. Chci poděkovat eh, zpravodaji eh, jménem pana Lopeze. Jí jako stínová zpravodajka, nebo jako stínový zpravodaj za GUE. Toto je otázka deregulace v oblasti dopravy je potřeba prosazovat nadnárodní aspekt mezinárodní dopravy. Doteď členské státy mohly regulovat tyto sektory na svém území, měli možnost eh, využívat vlastní dopravní systém. Víme, že zde je otázka administrativní zátěže a byrokracie, a že tady je také otázka usnadňování kabotáže. Jinými slovy, využívání autobusu a autokarů z jiných členských států na území eh, vlastního členského státu. Ale bude potřeba zohlednit také tlak, který toto vyvolává na pracovníky a jejich platy. Pak je zde dále zpráva terminálu a nediskriminace v rámci jejich využívání. bude potřeba zajistit rovné podmínky jejich využívání. E, to je většinou infrastruktura, která se staví z veřejných peněz a hrozí e, jejich odklonění e, z veřejného sektoru. A to by byla ztráta vlastně veškeré té investice a případných zisků z ní a mohlo by se jednat o diskriminaci vůči eh, různým odborovým a jiným smlouvám. Joao Pimenta jako stínový zpravodaj bude předkládat pozměňovací návrhy. Co se týká veřejných investic na podporu místních populací a práv pracujících v této deregulační prekérní situaci. Teď má slovo paní Anderson a pak paní Demonte. Juste Un petit peu, comme vous faites comme ça, Madame Anderson. Juste okay. un petit peu. Allez, Madame um, Anderson, c'est well, à vous. I'll be very quick, because my... Tak, paní Anderson, eh, máte slovo. Ano, zaznělo zde už mnoho věcí a souhlasím s panem eh, de Grandesem a Kromba, se svým kolegou Krombaševem. I nicméně zopakuje pár věcí. Samozřejmě, že je tady jeden velký otazník nad celou touto zprávou. A, a samozřejmě, že se odehraje ještě spousta dalších mm, jednání k, této, k tomuto tématu. Minulý, týd, minulý měsíc jsme se setkali se s operátory, provozovateli, odboráři, zástupci e, rady a musím říct, že velmi málo lidí se vyjadřovalo pozitivně o této zprávě a dokonce za námi přišli i z generálního ředitelství. A je třeba opravdu všem tedy zúčastněným stranám velmi naslouchat. Je tady i velmi mnoho metodologických problémů. Například cíl to, této zprávy. Jde o podporu mezinárodních služeb. Nicméně tady v této zprávě se hovoří, že podpora národních trhů eh, automaticky podpoří také mezinárodní dopravu. Také, co se týče konzultací, bylo učiněno velmi mnoho chyb. To znamená, že víme například, že ta konzultace se soustředila na velmi malé množství zúčastněných stran. Také co se týče přeskumu, velmi mnoho chyb. Co se týče eh, to, té snahy přejít E, k jiným druhům dopravy. Já si myslím, že je jasné, že autokary a autobusy jsou daleko lepší než e, auta. Nicméně, co se, proč zapomínáme na e, železnice? Myslím si, že tady je opravdu velmi mnoho věcí, které nechci teď do poslední zmiňovat ale je třeba o tom hovořit. Eh, chybí tady velmi mnoho věcí. Je mi jasné, že pan Zíle se snažil opravdu i v souvislosti s přístupněním eh, terminálu, ale tady v podstatě si všichni uvědomujeme, že je velký problém do těch již velmi jaksi přelidněných měst dostat ty terminály, protože jednoduše na ně není místo. Děkuji paní Anderson za to, že jste byla tak stručná. Paní Demont, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji také naší nové místo předsedkyni eh, výboru. Já budu hovořit velmi stručně. Samozřejmě, že chci poděkovat eh, panu zpravodaji a také všem stínovým eh, zpravodajům, kteří se také vyjádřili a kteří velmi dobře vyjasnili nebo nám nastínili, jaké stanovisko zastávají. Liberalizace trhu nejde ruku v ruce s eh, pozitivními dopady na životní prostředí. Ano, eh, naše hospodářství musí být co schopnější a nejsilnější, ale je třeba si uvědomit, jaké různé alternativy, jaké možnosti tady máme protože kromě čistých vozidel budeme muset posílit železnici a jiné druhy dopravy, včetně tedy například uh, sdílených uh, jízdních kol. To znamená, že tady nikdo by nemůže hrát monopolní roli. A co se týče kabotáže, tady jednoduše jde o, o pr- v zásadě o harmonizaci společných pravidel. To znamená, hovoříme tady o přepravě pasažérů cestujících. A proto musíme na všechny druhy, které připravují pasažéry, nahlížet stejným způsobem. To znamená, že tady v tuto chvíli dochází stále k deformaci eh, určitých pravidel. A co se týče otevírání trhu, tak v tomto smyslu si myslím, že je velmi důležité, abychom chránili veřejné služby a smlouvy. A rozhodně nechci zapomenout na téma bezpečnost. Samozřejmě, že přeprava nákladů není stejná, nevyžaduje stejné bezpečnostní standardy jako přeprava a pasažerů. Nicméně, pokud kamion převáží 30 tun nějakého materiálu či produktu, no tak samozřejmě eh, je i tady na místě hovořit o bezpečnosti, protože tady Přeprava zboží může mít samozřejmě také přímý dopad nebo může představovat přímé riziko pro pasažéry. To znamená, musíme dělat všechno pro to, aby samozřejmě ta přeprava a doprava byla co nejbezpečnější. Paní Ayala Sanders. Ano, souhlasím naprosto, souhlasím s tím, co říkal kolega De Grandes i kolega Korombašev, který v podstatě obhajoval také španělský model i 16 víc než my samotní Španělé. Chtěla jsem také poděkovat eh, komisi, protože vidíme, že komise opravdu vyvíjí velkou snahu najít nějaký dobrý model, který v podstatě zajistí ochranu, ochranu, ochranu v pozitivním eh, slova smyslu, to znamená ne v tom smyslu eh, jako pan Trump, ale opravdu v tom smyslu, že v podstatě jsou zohledňovány zájmy jednotlivých stran. To znamená, že v podstatě ve chvíli, kdy šlo o nové licence, tak se to všechno udělalo v rámci veřejné transparentní soutěže. To znamená, musíme zajistit, aby ten systém fungoval. My například samozřejmě řešíme v podstatě eh, to, jakým způsobem zajistit dopravu prostě i do těch velmi vzdálených, malých vesnic. Prostě udělat to, aby v podstatě se mohli dopravovat a přepravovat všichni, ať už jsou to lidé, kteří žijí eh, v velkých městech nebo opravdu ve velmi řídce zalidněných eh, oblastech. To znamená, že tyto eh, autobusy a autokary musí být obnoveny, musí zajišťovat opravdu nejvyšší eh, kvalitu přepravy pro pasažery. Kromě toho máme za sebou samozřejmě obrovskou hospodářskou krizi a i na to konto si myslím, že je nutné hovořit o eh, ekonomické vyváženosti, mimo jiné i v souvislosti s veřejnými rozpočty. To znamená, že samozřejmě tady v tuto chvíli existují zcela jasná kritéria Eh, týkající se rozpočtových eh, deficitů. To znamená, že tady ve chvíli, kdy nejsou dodržována eh, pravidla, no tak prostě jsou uplatňovány sankce. Myslím si, že tady v tuto chvíli už existuje mnoho pozitivních, dobře fungujících modelů a proto si myslím, že i v souvislosti s tímto tématem budeme moci najít nějaké řádné řešení, protože i v souvislosti s nadcházejícími volbami, eh, s ohledem na všechny, všechen ten prospěch nebo ty pozitivní aspekty, protože eh, v tuto chvíli už máme i spoustu podniků, které nejsou španělské a i přesto velmi dobře poskytují eh, své služby i na našem území. A eh, z toho důvodu si myslím, že my jako Evropský parlament ve spolupráci s komisí musíme udělat všechno pro to, aby ty služby, které v tuto chvíli jsou poskytovány. Eh, v podstatě jde o to, aby ty služby, které jsou poskytovány ve Španělsku v tuto chvíli velmi uspokojivým způsobem pro všechny, nebyly poškozeny eh, nadcházející legislativou. Děkuji, děkuji paní Ayale Sanders a dávám slovo v tuto chvíli zástupcům komise. Pan Rasmussen, máte slovo. Prosím, prosím, prosím, vyjádřete se k věci. Děkuji, děkuji za všechny příspěvky, děkuji také eh, panu Zílemu za jeho zprávu. My si, myslím, že, my si myslíme, že tato zpráva obecně podporuje návrh komise. Možná ještě zopakuju, jaké hlavní cíle máte náš návrh. Šlo o to podívat se na podíl na trhu právě eh, pro autokarové a autobusové poskytovatelé služeb. My si myslíme, že zlepšené autokrové autobusové služby rozhodně budou představovat zlepšení, eh, pomohou také posílit eh, vlastně eh, mobilitu mezi městy a vesnicemi, protože samozřejmě víme, že spousta lidí by bez této přepravní služby se vůbec nemohla pohybovat z místa A do místa B Většina pozměňovacích návrhů je z naší strany vnímána pozitivním e, způsobem a my si také myslíme, že také jsou to pozměňovací návrhy, které zlepšují text komise. Co se týče e, ochrany e, vlastně poskytovatelů nebo smluv ve veřejném zájmu, tak samozřejmě v některých eh, případech je třeba v podstatě zamítnout ty komerční eh, smlouvy nebo dohody právě ve prospěch vyváženosti eh, v tomto sektoru. Pan Zíle tady v podstatě navrhuje v jednom svém pozměňovacím návrhu, abychom šli ještě nad rámec tohoto. To znamená, hovoříme tady o vyváženosti, které, od které bychom ustoupila v, ustoupili, od které bychom ustoupili ve specifických výjimečných eh, případech. To znamená, hovoří se tady o možnosti zamítnutí ve chvíli, kdyby šlo o udržení nebo ochranu veřejného zdraví a pořádku. Takže to si myslíme, že je v pořádku. Pan zpravodaj mimo jiné také hovoří o opatřeních, v rámci níž vlastně poskytovatelé služeb musí plnit základní pravidla i na území jiných eh, států. A eh, tady to samozřejmě třeba ještě trošičku doupravit. A kde ještě je třeba trošičku více zapracovat, tak to je definice terminálu. To znamená, hovoří se tady o eh, nezbytnosti předběžného povolení, což by vlastně v podstatě mohlo vést k tomu, že spousta terminálů se, by se dostala mimo rozsah eh, působnosti a docházelo by i nadále k diskriminaci autokorové a autobusové přepravy. Eh, co se týče tzv. charging nebo spoplatňování, ano, vy hovoříte o, o eurovinětě ano, doposavat eh, jaksi autobusy a autokary nespadaly eh, do povinnosti nebo do oblasti eh, povinnosti eurovinety a teď v tuto chvíli se o tom jedná, to znamená o možnosti aplikace eurovinety i na autobusy a na autokary. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs. Non, non, non, non, c'est pas maintenant. Pardon. Merci beaucoup. Děkuji vám. No a teď dám slovo Robertovi, aby nám to uzavřel. Dobře, eh, já bych to tedy jenom zhrnul a možná něco vyjasnil. Čili, čili tady máme tedy nejenom tu vzdálenost 100 kilometrů, ale jsou tady čtyři další kritéria. Takže já jsem tam dal pozměňovací návrhy, které mohou pomoci členskému státu neotevřít nějaký trh. Opravdu eh, je, tady hovořím o jiné než městské dopravě, čili vlastně i Italien to může udělat takto. Co se týče železnic, Tady eh, máme mnoho obydlených eh, míst, které, kde prostě ty železnice není a samozřejmě jako 100 eh, kilometrů na kole, no dobře, tak já bych asi přežil, ale není to pro každého. Takže prosím vás, berte to vážně. A obecně já opravdu jsem zastáncem společného trhu a myslím, že v budoucnosti eh, kabotáž, tato terminologie v podstatě eh, zmizí eh, z našeho slovníku, poněvadž na společném trhu kabotáž v podstatě nemá smysl. A já tedy navrhuji ty autobusy, autokary, aby pomaličku, krok za krokem se opravdu vytvářela konkurence. No, my tedy eh, hovoříme o stále blížší unii a eh, ne, Evropa je víceméně jenom společný trh. No, čili měli bychom být konsistentní v naší terminologii. Takže děkuji a do budoucna určitě s vámi budu eh, spolupracovat a kolegové, prosím, předložte pozměňovací návrhy a já se z toho pokusím navrhnout co nejlepší kompromisy. Děkuji vám, Roberte. 6. Eh, eh, září 12 eh, hodin 0, 0 je termín pro udávání pozměňovacích návrhů. A já tady mám kolegy, některé chce něco říci. Dámy a pánové, vážení zeměstnanci sekretariátu, ehm, tlumočníci, přeji vám všem příjemné prázdniny. Uh, mes chers collègues, Eh, dámy a pánové, kolegové, máme na třetím patře připravený určitý drink a občerstvení, takže já vám přeji příjemné prázdniny, příjemnou dovolenou a vraťte se tedy eh, odpočatí. Ano, děkuji paní předsedkyně. Kromě toho, že bych chtěl dát 10 bodů naší paní předsedkyně, mám ještě jednu otázku. Byl tady předložen neformální návrh ze strany SAD, tedy možnost změnit časový harmonogram tohoto projektu, to znamená možné odložení. Pan zpravodaj není pero a já to chápu, ale nestalo by za to se nad tím zamyslet? Co si o tom myslí paní předsedkyně? Dieu, monsieur de Grandes, Pasqua. Pane de Grandesi, já bych eh, mohla říci snad eh, eh, ano, mm, my eh, teď jedeme na dovolenou všichni, ale určitě se tím budou zabývat koordinátoři na svém příštím zasedání, neb to je jejich zodpovědnost. Čili je třeba, abyste to zvednul tam. Já budu v parlamentu pořád ještě příští týden. Já nejedu rovnou na dovolenou. Eh, a já vás teď všichni, všechny zvu, včetně tlumočníků, na skleničku na třetím patře. Takže ještě jednou eh, mějte se krásně a ty z vás, kteří neuvidím, asistenty a poradce, užijte si dovolené hory, ho, eh, moře a hor na kole.